Buongiorno, onorevoli colleghi. Eh, Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Dnešní den má velice plný program. Náš program, na našem programu máme celou řadu význačných řečníků. Pokud tedy nemáte hrad chci vám navrhnout, abyste schválili pořad, přijetí pořadu jednání, tak jak bylo pořad jednání navržen. A nemáte-li také výhrady, chci vám navrhnout, abychom schválili zápis ze schůze z 21. května 2012, tak jak je vám předložen v dokumentech. Ještě jedno sdělení mám. Eh, schůze koordinátorů se bude konat na tomto místě od 17.15. Bude to schůze za zavřenými dveřmi. Jak už jsem uvedla, první část našeho dnešního zasedání se bude věnovat hodnocení rozsahu a dopadu organizovaného zločinu v Evropské unii. Naši hosté jsou skutečně velmi významní, eh, představují nejvýznamnější evropské a národní orgány, které se zabývají bojem proti organizovanému zločinu. Budeme mít příležitost se s nimi tedy setkat, vyslechnout si jejich názory a to považuji za nesmírně důležité pro další naši práci. Proto bych se chtěla přivítat za náš výbor pana Kesslera, generálního ředitele OLAFu. Ještě než si vyslechneme pana ředitele, generálního ředitele. Chtěla bych vám sdělit, že budeme postupovat při diskuzi jako obvykle. Nejdříve tedy promluví pan Kessler, předloží svou prezentaci, bude následovat první kolo dotazů Eh, toho se zúčastní koordinátoři politických skupin, dáme opět slovo panu generálnímu řediteli a následně, pokud zbyde čas, budou mít příležitost k otázkám i další poslanci. I hned tedy předávám slovo panu generálnímu řediteli Kesslerovi, prosím. Grazie, presidente, buongiorno. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem. Jenom bych chtěl krátce uvést, Možná mm, bych chtěl přednést takové stručné sdělení a potom jsem k dispozici pro diskuzi, kterou považuji za e, důležitou. OLAF, což je tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům, jak víte, je jediný vyšetřující úřad, který máme k dispozici na evropské úrovni. Jsou tu ještě jiné evropské instituce, které se zabývají spravedlností a bojem proti zločinu. Nicméně žádná z těchto organizací či úřadů eh, nemá eh, pravomoc vyšetřovat. To nám umožňuje, abychom tedy na základě naší zkušenosti dále jednali. A tak já bych vám přednesl velice stručně na základě zkušeností takovou představu o číslech také abychom si mohli učinit představu o dalších perspektivách. My jsme analyzovali všechny naše vyšetřování, která jsme provedli eh, v posledních dvou, třech letech. Za poslední dva roky to bylo. 2009 až 10 konkrétně, upřesňuje řečník. To jsou tedy e, roky, v níž jsme sestavili konkrétní specifickou statistiku, abychom zjistili, kolik těch případů, které jsme vyšetřovali ohledně podvodů a nebo trestných činů proti Evropské unii, lze přišknout jasně organizovanému zločinu. Z 355 vyšetřování OLAFu která byla uzavřena v průběhu těchto dvou změněných let, 35 případů, tedy 10 necelých 10 přímo souvisí s organizovaným zločinem. Finanční dopad těchto případů z těchto 375 celkových případů je 1 miliarda 700 milionů eur. To je tedy dopad, který byl vypočítán naším úřadem. Jedná se tedy o objem újmy, která byla způsobena eh, těmito případy. Dopad tohoto, tohoto objemu, eh, tedy těch 375 případů, se, více než 40 finančního dopadu je způsobeno organizovaným zločinem. To znamená, že z naší zkušenosti můžeme říci, že máme důkazy o tom, protože už jsme to tušili, ale potřebovali jsme k tomu praktické důkazy. Znamená to, že 10% případů, které se vztahují k organizovanému zločinu, přineslo nebo způsobilo újmu finanční, která sahá za 40 celkové újmy způsobené všemi těmito případy. Tyto trestné činy, jimiž jsme se zabývali ve vyšetřování, mají tedy dalekosáhlý finanční dopad. Mají obrovský dopad na eh, finance Evropské unie. I na základě naší zkušenosti, empirické zkušenosti, můžeme tedy sdělit, že organizovaný zločin na základě toho, jaké trestné činy my můžeme tedy přišknout, je škodlivější, má větší eh, dopad eh, na eh, finanční situaci EU a čtyřikrát vyšší dopad oproti jiným druhům zločinnosti. Když hovořím o organizovaném zločinu, tak jsme ve své analýze byli velice obezřetní při definici organizovaného zločinu. Znamená to, že organizovací zločin se považovali jen ta vyšetřování případů, eh, která nám jasně ukazovala na organizování zločinu. Tato kriminální činnost má dopad na tedy finanční eh, stránku Evropské unie a viděli jsme Jedná se především o mezinárodní pašování, zejména pašování cigaret, které působí velkou újmu eh, finanční eh, stránce Evropské unie. A potom se jedná tedy o Jedná se tedy o nástroj, který eh, slouží jako, na, mm, jako taková páka, jako nástroj a doprovází jiné trestné činnosti, jako je korupce. Korupce je tedy široce užívaný eh, nástroj eh, v organizovaném zločinu, v této oblasti organizovaného zločinu a často se vyskytuje společně s pašováním. Toto jsme vše museli postavit do určité perspektivy a můžeme říci, že obecně tyto druhy zločinnosti, které poškozují finanční zájmy Evropské unie, zejména se jedná o organizovanou zločinnost, která se projevuje na území Evropské unie a má nadnárodní rozměr. Tento nadnárodní rozměr se stále více prohlubuje. Když hovoříme o organizované trestné činnosti. Často se tedy jedná o eh, újmu finanční zájmu e EU a stále častěji se setkáváme v této oblasti s trestnými činy, které ze své podstaty mají nadnárodní povahu. Pokaždé, když přicházím jako generální ředitel Olafu do Evropského parlamentu, nebo když se mnou hovoří novináři, ptají se mě. I včera se mě ptali dvakrát, jaká evropská země eh, je eh, nejvíce stižená podvody ta či ona. A já jim pokaždé odpovídám. To se obtížně stanoví. Těžko lze vytvořit nějaký žebříček jako při fotbalovém mistrovství světa. Každý se dívá na svou vlastní zemi nebo na zemi sousedů, nebo spíše dívá se na ty sousedské země, na tu svoji ne. Korupce a další oblasti eh, organizovaného zločinu, jak víme například v Itálii, jsou zakořeněny do určitých eh, oblastí, geografických oblastí. Ale kriminalo, krimi, kriminální organizovaná činnost v Evropské unii nemá vymezení hranic. Samozřejmě vždy vyžaduje dva eh, partnery, to znamená nějaký nějaký představitel veřejné moci a na druhé straně ten, kdo ho platí. Například eh, pašování cigaret. To je mezinárodní pašování. Možná my v naší statistice najdeme jako eh, význačné údaje, údaje z Belgie nebo z Itálie, protože zrovna tam přistála ona loď s kontrabandem. Ale je to tedy Eh, belgický zločin nebo italský zločin, anebo to je německý zločin, protože ta loď přijela z Hamburku nebo do Hamburku. Může zde být jakýsi eh, regionální původ, ale eh, organizovaný zločin působí v Evropě nebo i ve světě, aniž by měl přímé pojitko s určitou zemí nebo pouze s jednou zemí. Boj proti organizovanému zločinu, zejména tomu, který poškozuje finanční zájmy Evropské unie, nelze definovat na nějakém národním základě, protože to bychom se ocitali v nebezpečí, že neuvidíme celý obraz. Pro stromy neuvidíme les. Uvidíme jenom vrcholek ledovce. Kdybychom i při vyšetřování se na věc dívali jen z národního hlediska, tak bychom eh, neviděli opomíjeli velkou část daného fenoménu. A když se snažíme zamezit eh, této trestné činnosti, výhradně národní vyšetřování nás by pro nás bylo určitým omezením, handicapem. My potřebujeme spolupracovat s dalšími zeměmi. Ehm, tento způsob, nebo tedy ehm, vyšetřování pouze národní, stíhání pouze národní eh, by eh, bylo omezeným a nedostatečným prostředkem. Je zapotřebí, aby spolupracovali eh, spolujednotlivé složky národní jak při vyšetřování, tak při soudním stíhání, protože pokud se vede vyšetřování či stíhání jen v jednom státě a pak se teprve žádá nějaká výpomoc od jiných států, tak jsem zjistil, že to je opravdu pomalá činnost, není výkonná. Je tedy obtížné Eh, v tom kaleidoskopu národů postupovat z národnostního pohledu, protože to bychom jen obtížně viděli celý pohled, celostní pohled na eh, tento fenomén. Nezapomínám na to, že ty národní nástroje, které máme, pocházejí z 19. století, jsou 200 let staré. To jsou nástroje, které máme v jednotlivých eh, národních státech a to jsou nástroje, které jsou neadekvátní v tuto chvíli, kdy už je situace zcela odlišná než před dvěma sty lety. I z ekonomického hlediska potřebujeme nové nástroje. Jak už jsem říkal, Evropská unie má jediný vyšetřovací nástroj, evropský, transnárodní, a to je OLAF. OLAF, ale na to nezapomínejme, abych ve vás nebudil neopostatněná očekávání. Eh, se má zabývat administrativním správním vyšetřováním. My nemáme soudní pravomoci. Naše vyšetřování končí tím, že se předává případ národním nebo vnitrostátním eh, soudním eh, systémům. A my často nevíme, na koho se máme obrátit, protože nevíme, ehm, do jaké míry se jedná o národní fenomén v tomto transnárodním eh, organizovaném zločinu. Proto je zapotřebí potom, aby na národní úrovni, na vnitrostátní úrovni bylo znovu provedeno šetření při soudním stíhání. Je zapotřebí, abychom se na um, organizovaný zločin podívali eh, z pohledu celé Evropy. Abychom mohli tedy vyšetřovat určitý typ eh, zločinů, které by dokonce na národní úrovni nemusely být vůbec patrné, viditelné. My tedy jako OLAF máme tuto výhodu, že vidíme tu, tu, tento globální pohled a navíc eh, se můžeme pohybovat i mimo EU. E My nejsme vázáni na žádné národní území ale na druhé straně naše činnost je limitována, protože z naší de- vlastní definice práce se musíme obracet na vnitrostátní soudní orgány. Já si myslím, a tímto sdělením e, nebo návrhem bych chtěl uzavřít svůj projev, Myslím, že to, co dnes potřebujeme, je vyšetřovací úřad, Evropský vyšetřovací úřad, který by fungoval na základě Eurojustru a OLAFu a který by měl pravomoci vést vyšetřování a přímo vykonávat eh, trestně právní pravomoci u národních vnitrostátních soudů. Aby to byl tedy vyšetřovací úřad, který by se nezabýval administrativní stránkou jako dnes OLAF, ale měl by plné právo vést soudní šetření soudní vyšetřování a aby měl také možnost vykonávat eh, soudní eh, pravomoc. To si myslím, že by byl skutečný nástroj, který by nám umožnil obrovský kvalitativní skok a pokrok i v boji proti organizovanému zločinu na evropské úrovni. Děkuji vám, pane generální řediteli, za tuto prezentaci a především za to, že jste Eh, nám jasně ukázal některé klíčové prvky eh, témat, o kterých budeme následně diskutovat. Chci hned předat slovo našim koordinátorům či jejich eh, náhradníkům. Chci vás požádat, abyste hovořili jen dvě minuty, aby i ostatní mohli promluvit. Nejdříve pan Díaz de Mera, který nahrazuje pana, paní Matia. No. Za EPP? No, señora, no había pedido la palabra. Estoy siguiendo con muchísimo interés la... Já jsem nežádal o slovo. Já jsem si vyslechl s velkou pozorností eh, tuto prezentaci, ale nežádal jsem o slovo. Paní Borsalino? Já jsem nežádala v tuto chvíli sice o slovo, ale připadá mi velice zajímavé a důležité to, co řekl na úvod našeho zasedání eh, pan Kessler. Eh, já bych se eh, pokusila o takový banální souhrn. My jsme slyšeli vyčerpávající charakteristiku OLAFu od pana generálního ředitele, slyšeli jsme, jakou hospodářskou újmu působí podvody finančním zájmům EU tato ekonomická újma si myslím, že je ještě mnohem širší, protože nejde jen o to, co je odebráno, když to tak řeknu, té zdravé ekonomice, legální ekonomice, ale jedná se také o eh, to, jakou imič potom eh, zde máme a ehm, o důvěru, kterou mají lidé eh, v systém. Je zde OLAF, jsou zde i další nástroje, nicméně jsou jakási embrya. Mají některé nástroje, eh, kterými se mohou zhostit svého úkolu, ale pak v určité chvíli zjistí, že se nemohou rozvíjet dál, rozvíjet svůj vlastní život, protože jsou omezeni do těch eh, do těch eh, svých limitů a následně, pokud eh, se chce přejít tedy k eh, fázi soudního stíhání, tak je zapotřebí se obrátit na vnitrostátní soudní orgány. Já bych chtěla říct, že to, co máme zapotřebí, je větší koordinace a spolupráce, možnost výměny. Organizovaný zločin nepochybně má nástroje, mnohem svobodomyslnější a volnější než my, eh, které nepodléhají tedy eh, zákonům jednotlivých eh, zemí. Bylo by tedy dobré mít jeden společný dešník či společnou střechu pro soudní spolupráci, aby to nebyla tedy jen spolupráce mezi jednotlivými soudními realitami, ale aby zde byl i společný eh, základ. Eh, nevím, je to takový eh, správný pohled na věc? Je to skutečně tak, že, že tyto orgány jsou jakýmisi embryi, které potřebují další prostor ke svému vývoji? Děkuji, paní Borselino. Jako další paní Newton Dan za Alde. thank, thank. No, děkuji mnohokrát, pane řediteli, bylo to mimořádně zajímavé. Máme málo času a určitě se zase sejdeme a budeme spolu hovořit. Já si uvědomuji, že náš výbor má za úkol přicházet s doporučeními, jak by toto Unie mohla dělat lépe. A pokud si neřekneme úplně jasně, co by Evropská unie měla dělat, pak o tu příležitost na pět či deset let přejdeme. Vy už se trošičku na to narazil a já jsem si to tady snažil rychle poznamat. Možná byste nám mohl dát později nějaký dokument, možná ani by nemusel být vámi podepsán, pokud by to nějak ohrozilo vaši práci, ale jaká by byla ideální struktura v Evropě, abychom mohli bojovat proti těmto zjevům? Potřebujeme evropského FBI nebo evropského prokurátora, evropské soudy, aby soudili tyto pachatele. Potřebujeme jistě sankce, potřebujeme věznice. To je taková určitá hierarchie věcí, které bychom asi potřebovali. A budeme konečně konců vypracovávat závěry. Proto bych se chtěl zeptat, co bychom ideálně měli mít a my na to budeme tlačit příští rok, až budeme vypracovávat naši zprávu. Děkuji. Jako další pan Stas. Dvě minuty za zelené. Eh, Děkuji. Já jsem velmi pečlivě naslouchal. Samozřejmě, že už jsme se scházet, setkávali i dříve. Vy jste tady zdůraznil, že OLAF má už velké zkušenosti s bojem proti organizovanému zločinu, konkrétně pašování tabákových výrobků. Myslím si, že máte také účinnou pracovní skupinu Task Force, která se zabývá právě pašováním cigaret a vůbec podvody. Mohl byste nám obecněji říci, jaké poučení už jste z toho vyvodili? protože vy sice velice dobře bojujete proti pašování cigaret. Máte dobrou koordinaci v rámci OLAFu, ale můžete nám říct, co by se mělo ještě udělat, aby bylo možné ještě účinněji bojovat proti pašování tabákových výrobků tak, aby to bylo napojeno i na jiné formy organizované činnosti protože někdy je těžké potvrdit, že ty též gangy obchodují s lidmi, s cigaretami a podobně. Čili můžete odhadnout, o jakých peněžních částkách se asi bavíme, o kolik peněz přicházíme kvůli pašování cigaret, o jaké příjmy přicházíme pro eh, národní eh, rozpočty v Evropské unie a v jakém měřítku vůbec probíhá tato zločinná činnost. Děkuji za GUE. Eh, pan Sondergaard. Eh, tak, eh, og mange tak for... Ano, děkuji a děkuji za informace, které jste nám poskytl. Já mám pět konkrétních otázek. Za prvé se chci zeptat, jak vůbec OLAF definuje organizovaný zločin. Nemusíme dlouze hovořit o definicích, ale mě by přece jenom zajímalo, jakou definici používáte v OLAFu. Za druhé, máte pocit, že podvody eh, s evropskými fondy eh, jsou na vzestupu v poslední době, anebo je to zhruba pořád na stejné úrovni. Za třetí, když hovoříme o podvodech, pak pochopitelně je tady mnoho věcí, o které zůstávají neznámé. Tady jste nám, pane řediteli, řekl, kolik se zjistili, ale kolik zůstává nezjištěno. Samozřejmě je těžko to říct, ale máte představu, na kolik z toho asi nepřijdete. Za čtvrté, vy tady prezentujete určité řešení navrhované, totiž aby tady nebyl jakýsi úřad evropského prokurátora. Já bych se zeptal, jaký je vztah mezi těmi typy organizovaného zločinu, které probíhají pouze v Evropské unii a mimo Evropskou unii. Říkal jste tady nějakých 35 um, případů nebo typů a kolik má nitky, které jdou mimo Evropskou unii. A za páté, důležité. Vy jste tady hovořil také o korupci, ale e, já jsem tomu tak úplně nerozuměl, jak jste to myslel. Ptám se, za účelem zločinné činnosti je získat peníze pro korupci, anebo se korupce naopak používá proto, aby čistili peníze. Protože to je velmi důležité, abychom se rozlišili, abychom věděli, proti čemu máme v první řadě bojovat. Eh, Slovo má paní McIntyre. Thank you. Děkuji. Já hovořím ze skupinu ECR. Já bohužel eh, jsem nebyla přítomna během většiny eh, vaší prezentace, bohužel jsem se zdržela, nemohla jsem za to. Ale chtěla bych se konkrétně zeptat na padělání eh, bankovek nebo mincí euro, protože evidentně je tady určitý program Pandemera, pan Dimera Janac se tím také zabýváme. Konkrétně eh, se jedná o program proti pašování euro. Tak bych uvítala, kdybyste se k tomuto vyjádřil. Grazie de sol. Děkuji a předám slovo opět panu generálnímu řediteli Kesslerovi. Děkuji. Jak eh, zde bylo vysloveno, doufám, že dojde ještě k dalšímu kolu Eh, otázek, protože je pravda, že těch témat je skutečně mnoho a vyžadují si hlubší analýzu. A vidím, že už ji rozvíjíte. Mně se tážete, co potřebujeme. To jste se ptal. A taky eh, paní Borsellino. No, my potřebujeme... An institution Potřebujeme tedy instituci, potřebujeme nástroje. Myslím si, že Evropská unie potřebuje takové nástroje, které by byly na úrovni příslušné výzvy a zatím je nemáme. Samozřejmě, že poskytujeme dopředu. Je to také, co si jako eh, podnikatelský způsob práce. Oni jsou daleko vyspělejší, rozvinutější a organizovanější, než jsme my. Pořád ještě tady máme instrumenty, které uh, Eh, jsou poměrně staré které mají své kořeny ještě v minulém století a možná před dvěma stolety, eh, stoletími se objevily. Sice jsme je trošičku přepracovali, předělali, ale jsou to v podstatě ty též nástroje a ty už moc nefungují. Potřebujeme eh, vyšetřovací orgán z evropské perspektivy. Plně ustavený, plně vyspělý, rozvinutý vyšetřovací orgán Evropské. Někdo tady říkal, že je to zatím v takovém zárodečném stadiu. To je pravda, to jsme my ale my také představujeme pouhý začátek a je třeba, aby se tato práce na našem orgánu úřadu dále rozvíjela a to tež se týká Eurojustu, čili potřebujeme Evropský vyšetřovací orgán a zároveň také Evropský prokurátorský orgán prokurátora, úřad prokurátora, který by um, zařizoval obvinění. Já si nemyslím, že k tomu potřebujeme přímo Evropský soud, zatím máme národní soudy. Mimochodem máme zatím tím eh, velkou příležitost, abychom eh, toto všechno udělali, protože je to ve smlouvě a komise už teď pracuje na základě našeho eh, návrhu, který bude posléze formálně příští rok předložen Evropskému parlamentu a také radě neboli členským státům. A já se domnívám, že tento výbor, podle mého názoru, pokud mi dovolíte tedy můj názor, že tento eh, výbor by proto mohl připravit cestu v rámci tohoto parlamentu a to je velice důležité, aby se tedy dále vyvíjel OLAF a DG Just v komise má mm, úkol na tom pracovat. A mm, my už eh, jsme teď poměrně v pokročilém stádiu, takže si myslím, že už teď to můžeme dělat. Zatím ještě neformálněji tady spolupracujeme s parlamentem, ale já vám kvůli tomu nemusím posílat anonymní dopisy, protože my už na tom pracujeme. Teď pašování cigaret. Eh, je to z definice organizovaný zločin, protože to vyžaduje skutečný biznes jsou k tomu třeba i organizační schopnosti a také nástroje, včetně finančních nástrojů. To je absolutně eh, nezbytné. Musí mít tedy eh, velice pokročilé nástroje. Jedla se tedy opravdu o organizovaný zločin. Nedopouštějí se toho vždycky pachatelé, kteří eh, páchají jinou trestnou činnost a mimo jiné tedy pašují i cigarety. Nebo abych to řekl lépe, je to obrovský biznes. Někdo se mě e, ptal na čísla, já tady ta čísla u sebe nemám, takže nerad bych tady něco říkal z hlavy, ale ochotně vám posléze přišlu, pošlu čísla, ale jsou to obrovité zisky. Protože náklad, e, výrobní náklady cigaret jsou velice nízké, ale problém je, jak jsou zdaněny. Neboli tady jsou obrovské zisky pro ty, kdo je pašují. A je to tedy škoda, kterou to způsobuje evropským financím. Spočívá zejména ve ztrátě příjmu z, dat, eh, pardon, z daní a jiným poplatkům, eh, kterým podléhají cigarety. Samozřejmě, že se jedná také o eh, nebezpečí veřejného zdraví, protože často ty padělané cigarety jsou zároveň, pardon, ty pašované cigarety jsou zároveň padělané, takže v podstatě člověk pak neví, co se doopravdy kouří a může to být ještě škodlivější pro zdraví. A jedná se také o výrobu tabákových výrobků, pěstování tabáku, neboli jsou to opravdoví podnikatelé, kteří se tím zabývají. A pak jsou tady specializované eh, skupiny organizované zločinu, které se na toto zaměřují. Pak jsou ovšem tady určité synergie a to se týká zejména dopravních nástrojů. Ty jsou také velice vyspělé a velice dobře organizované, protože nejenom, že jsou nadnárodní, ale v mnoha případech přesahují kontinenty. Neboli vidíme, že v některých a spíše v mnoha případech ty též dopravní prostředky se používají pro pašování cigaret, ale pak třeba stejné trasy a stejné organizace ehm, dopravují také nelegálně zbraně nebo obchodují s lidmi. E, tedy lidé samozřejmě jako takový ilegální nejsou, ale nelegálním způsobem se dostávají na území zemí. Neboli tady jsou synergie mezi těmito skupinami. O to tady jde. Pašování cigaret, tato záležitost je velice nebezpečná, z, eh, alespoň ve finančním vyjádření jako takovém. A jsou tedy specializované skupiny organizované zločinu, které se na to zaměřují. Jak definujeme organizovaný zločin? OLAF vlastně není zřízen jako úřad, který by bojoval jenom proti eh, organizovanému zločinu. My jsme tady od toho, abychom chránili finanční zájmy Evropské unie. Čili my a možná ani Evropská unie nemá definici jako takovou organizovanou zločinu. My jsme si mm, udělali Eh, studii v roce 2009 a 2010 a provedli jsme posléze analýzu situace a já jsem tam tehdy uváděl čísla, poukazoval jsem na určitá čísla. Přičemž ta definice organizovaného zločinu, kterou tady používáme, si myslím vychází z deklarace Rady Evropy. Neboli my pořád ještě nemáme zavedenou definici organizovaného zločinu, což by nepochybně bylo užitečné. A ještě mě to připomíná něco jiného, co bychom také potřebovali. Potřebujeme a pracujeme na tom, jakožto komise, v souvislosti s tím, že chceme vytvořit úřad evropského prokurátora, tak k tomu také potřebujeme eh, podstatně pracovat na eh, trestně právních záležitostech, aby tady byla společná definice pro tento druh zločinné činnosti, která by se používala v celé Evropské unii. Abychom eh, se vyhnuli tomu, že najednou nebude eh, jasná soudní příslušnost a aby tady byla právní možnost respektive aby pachatelé nemohli zneužívat různých definicí konkrétních skutkových podstat mezi zeměmi, nebo to, že by to někde vůbec nebylo. anebo že by se třeba eh, některé trestné činy různým způsobem hodnotily co do závažnosti a tudíž i jinak eh, trestali. A oni to jsou opravdu podnikatelé, kteří se tím zabývají velice vážně. Nakonec jim jde o velké peníze, které mohou vydělat anebo naopak prodělat. Mají také své právníky, to nejsou žádní naivkové. Tudíž eh, jsou tady rozdíly mezi zeměmi. Týká se to i hmotného trestného, trestního práva a toho se snaží využívat, eh, včetně například promlčení. A my zase z druhé straně, my jsme tedy na té druhé straně barikády a my se zase s těmito problémy potýkáme. Jestliže víme, že eh, v rámci určité státní eh, příslušnosti už nebude možné ten trestný čin stíhat, protože bude do té doby promlčen. Proto se třeba budou snažit si ty peníze uložit právě v takové zemi. Ohledně pašování cigaret. Většina těchto případů ovšem přesahuje rámec Evropské unie, dokonce i z hlediska Evropské unie Eh, možná to není eh, dostačující se s tím zabývat, ale tady musíme opravdu přesahovat rámec Evropské unie. Co se týče pašování cigaret, korupce, jak už jsem říkal, to je nástroj. To se používá. Například zase, pokud někdo chce pašovat cigarety, tak třeba bude muset někoho podplatit, aby věc urychlil. To není pak cíl jako takový, ale nástroj aby si usnadnili věci. A nakonec překlad. To je poměrně malý projekt z finančního hlediska v porovnání s těmi, které má Evropská unie, je možná jeden z nejmenších. Ale přece jenom je to jeden z těch mála, které řídí OLAF. Máme k tomu finanční prostředky k dispozici. Je to jenom několik málo milionů a já si teď eh, nemohu přesně vzpomenout. Aha, tak je to milion, čili je to opravdu poměrně málo. Eh, malý program eh, ve finančním vyjádření, který řídí OLAF. Jde o to, aby se posílily kapacity členských států, ale nejenom členských států, anž to problém zase, eh, jak už jsem říkal, je daleko širší. Pro, konkrétně se týká padělání euro, zejména mincí, ale i pankovek euro. Je to, jsou to malé peníze, které máme na ten projekt, ale funguje to dobře. My moc peněz na to ani nepotřebujeme. My školíme eh, pracovníky v Evropské unii, eh, zejména v těch zemích, kde je větší nebezpečí, Eh, padělání euro, aby se zjišťovala tato činnost a aby se vytvořila dobrá mezinárodní síť vyšetřovatelů, kteří se na tuto věc specializují. A eh, jak mně se to jeví, funguje to dobře, čili na to ani moc peněz vlastně nepotřebujeme. A myslím si, že se nám to daří docela dobře. Evropská unie a OLAF jsou velice dobře známy mezi všemi odborníky v Evropě, ale i za, rámci Evro- za rámcem Evropy ohledně toho, co v této věci děláme. Děkuji, máme zde poslední dotaz a prosím vás, snažte se zachovat řečnický čas jak při otázce, tak při odpovědi. Pan Latford. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, nicméně. Já bych na pana ředitele tak trošku ráda zatlačila, ono je to všechno zajímavé, nicméně. Já myslím, že jste velice dobře zdůvodnil, že potřebujeme harmonizovat určité aspekty trestního práva v Evropě, aby se ti největší zločinci neměli kde skrývat, abychom v systému neměli žádné mezery. Já myslím, že to je dobrá odpověď pro ty skupiny, pro ty strany, které říkají, že je to nepřijatelná strata suverenity. Já myslím, že to stojí za to, abychom ty zločince pochytali. A myslím, že ti, kdo jsou proti takovéto harmonizaci, se nemohou schovávat za argument práva a pořádku. Já nebudu na někoho ukazovat prstem, oni přesně vědí, o koho se jedná. Pokud jde o otázku evropského prokurátora, musím se přiznat, že o tom nejsem zase tolik přesvědčená. Mluvíte o evropském prosek, pro, prokurátorovi, který má vyšetřovací pravomoci, ale přece to stejně bude záviset na spolupráci národních policejních sporů a prokurátorů. A já nejsem přesvědčena o tom, že takový systém by fungoval, pokud by nefungoval Eurojust. Konec konců i to znamená, že musí spolupracovat policisté a prokurátoři. A my víme, že úřady členských států nejsou dosti ochotné na něco takového přistoupit, stejně tak jako nejsou ochotné dávat Europolu dostatečné údaje a tak dále. Takže jak by evropský prokurátor, který by stejně spoléhal na spolupráci národních úřadů, opravdu fungoval? Jak to může být lepší než Eurojust? Já myslím, že to není tolik ideologická námitka, jako spíše námitka praktická. Lidé to vidí jako odpověď na všechny naše problémy. Ano, tento parlament bude hlasovat pro evropského prokurátora, ale já si nedokážu představit, jak by to fungovalo, když dostatečně dobře nefunguje Eurojust. Pane řediteli, prosím. Já chápu, co vám jde. Je v podstatě škoda, že na to máme jen pár minut. Protože za vaší otázkou a za mou odpovědí je celá řada úvah a práce. Nicméně první bod, první odrážka za prvé. Já myslím, že musíme přejít od přístupu založeného na spolupráci, protože Eurojust znamená spolupráci. A z toho vyplývá, že národní úřady pracují na případu a spolupracují, ale pořád ještě na národní úrovni. Spolupráce znamená národní přístup. Takže od spolupráce musíme přejít k tomu, co já nazývám integrovaným přístupem. Nebo pokud chcete, evropský přístup. To opravdu potřebujeme. Z koncepčního hlediska je to něco úplně jiného, než to, co máme teď. Což je ten evropský prokurátor z hlediska vyšetřovacích i soudních pravomocí. Byly by tam obě věci, jak vyšetřování, tak obvinění. Samozřejmě, já jsem o tom nemluvil, protože jsem se zaměřil jenom na tu konečnou fázi, ale znamená to, že musí spolupracovat s národními vyšetřovacími orgány, neboli s policejními sbory, a s národními prokuraturami. A podle toho modelu, na kterém pracujeme, o kterém diskutujeme v komisi, si to představujeme tak, že by to byl poměrně malý úřad z hlediska velikosti, ten Evropský úřad, a ten by využíval síť národních prokuratur. To znamená, že by to dál zůstávalo otázkou národních pravomocí Nicméně měli by síť a byla by také síť s tím evropským veřejným prokurátorem. Tolik asi v kostce. A na těch detailech pracujeme, takže nejde o to, že evropský prokurátor by měl mít všechny pravomoci a národní stát, národní orgány nebo prokuratory by neměly vůbec žádnou odpovědnost. Ne, naopak. Přímo by se účastnili sítě a byli by napojeni na evropského prokurátora. To znamená, že úřad evropského prokurátora se stává z malé kanceláře někde v Evropě, já nebudu říkat kde, jinak to bude nebezpečné, někde v Evropě, takový ústřední úřad, nicméně bude se stávat z těch národních úřadů, zorganizovaných podle národního práva ve všech členských státech, to by tedy měl být ten model. Tak si to aspoň představuji já, tak to vidím já. Zatím o tom ještě nebylo rozhodnuto, to zdaleka ne. Ale na tom právě pracujeme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane generální řediteli, nejen za váš čas, ale i za to, že jste se dotkl skutečně těch velice důležitých eh, témat, kterými se zabývá náš výbor, a že jste zdůraznil potřebu, aby Evropská unie měla skutečnou seriózní legislativu v boji proti organizovanému zločinu. To je nezbytné. Je zapotřebí, aby se instituce organizovaly, když zločin je též organizovaný. Děkuji vám ještě jednou. A nyní vám chci představit dalšího řečníka. Jím je um, opět osoba, která každodenně je přímo v terénu a proto nám může předložit své zkušenosti s bojem proti organizovanému zločinu a proti mafiím. Je to ředitel Alfonso D'Alfonso, ředitel oddělení pro vyšetřování organizovaného zločinu v Itálii, tedy orgánu nazvaného DIA. E, DIA je orgánem, který e, spolupracuje s dalšími orgány a zabývá se vyšetřováním e, trestných činů, které souvisí s organizovanou trestnou činností. Chci tedy vybídnout eh, ředitele eh, oddělení pro vyšetřování organizovaného zločinu, aby nám předložil určitou krátkou prezentaci, nejen tedy ohledně charakterizace eh, italských mafií, ale také hm, kriminálních organizací, které jsou hm, přítomny na italském území a také, aby ho pohovořil o jejich expanzi do Evropské unie a schopnosti zakořeňovat se v kontextu Eh, i těch prostor, které ještě přednedávnem připadaly imunní. Po eh, té, co promluví pan Alfonso, opět eh, mají příležitost promluvit koordinátoři a zase odpoví potom pan Alfonso. Děkuji vám, paní Alfano, děkuji. Děkuji všem poslancům a Evropského parlamentu za pozvání. Já bych chtěl hovořit o stručném shrnutí tématu. Chtěl bych vám zjednodušeně tedy mm, předložit náhled na situaci a několik základních pojmů. Cílem je, abych zdůraznil, jak to bylo i tedy eh, posud, že eh, nehledě na veškerou snahu největším nebezpečím v boji proti eh, organizovanému zločinu a mafím je potenciální podhodnocení celého fenoménu. A tedy podhodnocení schopnosti tichého pronikání těchto eh, kriminálních eh, struktur do společnosti protože eh, organizovaná trestná činnost má velikou schopnost se strukturalizovat a pronikat do prostředí. Ukázala také, že se může přizpůsobovat jednotlivým sociálním i eh, teritoriálním eh, prostředím. A je zapotřebí proto, abychom ji takto čelili, protože organizovaná trestná činnost eh, takto dokazuje získat obrovské zisky a přitom být skryta, jak si mimetizovat se. A takto proniká do životní mízy společnosti z toho jasně vyplývá i ten italský eh, názor, eh, pardon, pojem Cosa Nostra, naše věc, tedy mafie eh, sicilského původu, která bývá přirovnávána také k chobotnici. Mm, organizovaná trestná činnost je tedy skrytá a jedná tiše. Jak víte, v Itálii máme zakořeněno několik organizací eh, mafiánského typu v určitých oblastech národního italského území, jako například na Sicilii, v Kalábrii, v Kampánii a v Půlji. Eh, pro něj jsme zvolili společný název Mafia nebo Cosa Nostra i pro ten další vývoj, ke kterému došlo potom ve Spojených státech. Kamora je v Kampánii, Sacra Corona, Unita je v Půlji a Ndrangheta je v Kalábrii. Toto místní zakořenění se postupně ne s, se zcela jasně definovanými obrysy dále rozvíjelo a přerůstalo i do dalších národních oblastí. Nejsou imunní ani takové regiony, jako je Piemont, Ligurie, Lombardie, Emilia Romagna. A to nás vedlo k hluboké úvaze. Bylo vidět, že eh, v průběhu let docházelo k normativním snahám, které umožnily, abychom stále lépe zamezovali takovéto trestné činnosti, v určitých eh, daných územích, a abychom tedy mohli čelit této organizované trestné činnosti. Naše zkušenost by nám tedy měla umožňovat i to, že mm, dodáme, že je zapotřebí upřesnit, že pronikání do ekonomiky těmito eh, strukturami organizovaného zločinu. Je stejně tak důležité jako dopad na kriminální praxi pro bezpečnost. A musíme mít na vědomí také ekonomickou újmu, kterou organizovaný zločin působí. Co tím chceme říci? Postupně, jak se rozvíjela organizovaná trestná činnost mafiánského typu, přešla řekl bych, e, z, z takového to sevřeného operativního e, působení do jiného typu chování. Začala se e, ve skrytu usazovat uvnitř legální ekonomiky. A to jak v národním rámci, protože to byl jen jeden z kroků. A proto já dnes chci říci, že dopad tohoto typu kriminality nesmí být podceňován. Už teď totiž působí v mnoha zemích Evropského společenství. V těchto letech došlo k celé řadě vyšetřování a získali jsme mnoho poznatků o tom, a došlo také k objektivnímu zhodnocení situace o tom, že v Německu, ve Španělsku, ve Francii, eh, v oblasti Balkánu se projevily činnosti, které byly přenesené eh, z Itálie. A tyto činnosti mají stejnou charakteristiku jako italský organizovaný eh, zločin. Za tímto účelem jsem chtěl, abychom se lépe zaměřili a chtěl jsem zdůraznit, eh, že organizovaný zločin má veliký dopad v celé Evropské unii. Například, podívejme se na Dranketu. Jaký mezinárodní dopad má Andrangeta? Stále více se projevuje v sociálně-ekonomickém kontextu kontinentální Evropy. Zadržení k nímž došlo 12. března 2009 v Holandsku, blízko Amsterdamu, Jednalo se o Giovanni Strangia a jeho příbuzného Francesca Romea, což potvrzuje opět, že nizozemí jsou zájmovou oblastí pro tzv. dríny, které pocházejí z Lokridy. Stranjo byl v seznamu 30 osob, které se skrývají před eh, spravedlností. Je to těch 30 nejnebezpečnějších osob eh, označených takto ministerstvem vnitra. A je to Eh, osoba, která se účastnila neštěstí v Duisburgu. Eh, je jasné, že i v Německu jsou eh, logisticky operativní centra Lindrangety a jsou tam hluboce zakořeněné. Spolupráce s Bundeskriminalamtem nám umožňuje, abychom si vzájemně vyměňovali informace, tedy aby si vyměňovala ta italská pracovní skupina eh, s německými orgány, tak to vznikla Task Force eh, právě po tedy neštěstí Duisburgu z roku 2007 a to eh, po té fajdě ze San Luky. San Luca je obec v Reggio Calabria, u Reggio Calabria, a z tohoto místa tradičně eh, pochází eh, mnoho členů eh, organizovaných zločineckých skupin. Je to ještě další významná epizoda. Došlo zadržení ve Španělsku jednoho pašeráka, Italsko, který pašoval drogy, a byl v podezření, že spolupracuje s Rangetou a tím se ukázalo, že na španělském území je zapotřebí eh, sledovat tedy pohyb kokainu. Ko- kokain totiž byl transportován ze Španělska do Itálie. Nesmíme zapomínat, eh, že trasy, které preferuje například Drangeta, eh, díky tedy mezinárodním vztahům dochází k transportu nebo mm, pašování eh, drog z Latinské Ameriky přes Španělsko do Itálie. I kamera, eh, pardon, Kamora má eh, svoje vlivy na další území. Například při obchodování s drogami směrem do Itálie což je velice výhodná eh, trestná činnost, která přináší obrovské zisky. A eh, právě Ndrangheta v Kalabrii má jasné vztahy se Španělskem, se španělskými organizacemi. Například Costa del Sol, Costa Brava, kde dochází k tichému kriminálnímu parazitismu kamoristického typu, který má negativní dopad na místní hospodářství i prostřednictvím obrovských investic do nemovitostí, které některé klany provedly v průběhu doby eh, za pomoci eh, nezákonně získaného kapitálu. I v Holandsku existují určité výběžky, kamory, v Rumunsku také. A tak můžeme pokračovat dál. Jsou i v Německu, kde se nadále monitoruje operativní dopad kamory, eh, která například se zabývá eh, prodejem padělaného zboží, pocházející zejména z Číny. Eh, jejich velká přítomnost byla zjištěna v Hamburku, Mnichově, Dortmundu, ale historicky Ehm, souvisejí s, na, s neapolskými klany i eh, v Kolíně, Frankfurtu nebo Berlíně. Podobné je to i v Polsku. Toto stručné hm, panoráma nám ukazuje, že tento fenomén je nesmírně nebezpečný. Jedná se o organizace, které jsou úžasně uspořádány a mají neobyčejnou schopnost penetrace nejen do území, ale do samotného sociálně-ekonomického přediva státu. A mám za to, že zejména v tuto chvíli velké ekonomické a finanční krize je zapotřebí být mimořádně pozorní, protože je to ještě nebezpečnější situace než dříve. Kriminální organizace se snaží podkopávat samotné základy legálního hospodářství. I v Itálii existuje fenomén eh, mafie dlouho, ale byl také dlouho podceňován. My však dnes již máme základní prvky, základní nástroje zamezování eh, činnosti organizovaných eh, zločineckých struktur. A snažíme se tedy zabezovat této organizované trestné činnosti. Zavedli jsme eh, v trestním zákonu článku 416 a kde jsme uvedli asociace mafiánského typu i zahraničních Eh, organizací mají svůj tedy eh, právní eh, profil jako definice kriminálních organizací a je zde popsán mechanismus jejich fungování, čímž se překonaly bývalé definice článku 416 trestního zákona, kde se jednalo tedy jen o združení za účelem páchání trestné činnosti protože tam se tedy žádalo, aby ta sočeta se Celeris eh, fungovala jen za eh, účelem páchání trestní činnosti. Nyní tedy je jasné, že některé z těchto organizací nemusí, nemusí plnit veškeré prvky eh, definice té e, společnosti, která měla být původně určena jen za účelem páchání trestné činnosti. Takže to definice je lepší. Mohou například tyto organizace se snažit dosa- e, dosahování paralegitimních cílů, což nemusí být ještě konkrétně nějaký delikt. Bylo zapotřebí nově specifikovat toto združování jak je to například už v článku 316, který byl citován. A bylo zjevné, že zapotřebí zamezovat této trestné činnosti už jenom proto, že tyto organizované společnosti existují. A nehledě na získávání e, důkazů ohledně specifických trestných činů. Dalším Velice dobrým cílem zamezování této trestné činnosti mafiánského typu je zjišťování preventivních opatření nebo zajišťování těchto preventivních opatření, které se týkají jak osob, tak jejich majetku. Základním nástrojem zamezování této trestné činnosti eh, který je tedy připojen eh, k trestnímu stíhání a zakládá se na rozumném odhadu nebo předpokladu, spíše než jen na Eh, důkazních prvcích, což je na druhé straně prvek, na něm se zakládá trestní zákon. Jedná se tedy o eh, postup, eh, například obestavení majetku či konfiskování majetku, třeba že ještě nedošlo k trestnímu odsouzení. Posílení legislativy, které se týká tedy boje proti mafii, prostřednictvím eh, trestního zákona nás eh, vedlo k tomu, že byl zaveden článek 41, to byl tedy eh, nejtěžší druh, zavedení nejtěžšího druhu odnětí svobody. Je umožněno využít veškeré nástroje, které jsou k dispozici v trestním řádu v takovýchto případech. Kromě mnoha dalších eh, hypotéz eh, máme také za to, že a vím, že je málo času, takže jen na závěr bych to chtěl uvést. Nemám opravdu dost času na to, abych to celé vysvětlil. Máme tedy za to, že užitečné v zamezování eh, organizovat trestné činnosti na evropské úrovni vytvořit Eh, určitou schopnost analýzy nebo anali- provádění analytického šetření v Europolu, jak jsme viděli například na úrovni DIA, naší, našeho italského úřadu. Aby bylo možné eh, sdílet informace a know-how, eh, které je v jednotlivých úřadech a odborech ohledně mafie a organizované trestné činnosti. Například Europol by takto mohl spolupracovat s operativní sítí eh, zaměřenou na boj proti organizovanému zločinu, což by umožňovalo lépe spolupůsobit při vyšetřování. A opravdu na závěr bych se chtěl to je tedy opravdu na závěr a nyní mohu odpovídat na vaše dotazy. Eh, Slovo mají koordinátoři, jako první paní Matěje. Merci, Merci, monsieur le Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme také panu řediteli za vynikající prezentaci. A děkuji také za vaše návrhy. Chtěla bych se vyjádřit k některým z těchto návrhů, které tady zazněly v souvislosti se zřízením jednotky boje proti organizovanému zločinu. Bylo to v podstatě určeno Evropské komisi, ale já mám jednu konkrétní otázku. Od kdy vidíte rozšíření organizovaného zločinu uvnitř Evropské unie? A proč k tomu podle vás dochází? Domníváte se, že je to proto, že Nafie potřebuje moc nebo potřebuje peníze, potřebuje finance, nebo potřebuje rozšiřovat svou moc tak, jak to cítí ti jednotliví kmotři mafie. Zjistili jste nebo cítíte, že od poslední války došlo k nějakému vývoji? Nebo třeba od vytvoření Evropské unie? Děkuji, pane řediteli. Děkuji za SAD, pan Fajon. Hvala lepa, gospa predsedujoča in eh, hvala gospod... Děkuji, vám, paní předsedkyně, a děkuji panu řediteli za eh, tuto prezentaci, která opravdu byla eh, vynikající. Eh, osvětlil jste nám, jak fungují tyto kriminální organizace a mafie v Evropě i na mezinárodní úrovni. Hovořil jste o, i o Polsku, Německu, západním Balkánu a šíření mafiánských spolků. Jak spolupra- jak spolupracují, jak jsou vytvářeny orgány a jak spolupracují vaše orgány eh, s orgány například na Balkánu eh, se, eh, v souvislosti se zeměmi, které se chystají přistoupit do EU. V některých případech se jedná v těchto zemích o nové orgány, které byly nedávno vytvořeny, nemusí být ještě tak efektivní, jak byste si přáli. Jak tedy vidíte tuto spolupráci se zeměmi západního Balkánu? Příští měsíc pojedeme do Srbska a budeme hovořit s kompetentními orgány, které se zabývají také vyšetřováním. A proto bychom od vás rádi slyšeli, eh, co si myslíte o tamní situaci. Eh, vy jste hovořil o tom, že by bylo dobré vytvořit takovou síť, která by se zabývala boj pro, bojem proti organizovanému zločinu a já bych ráda věděla, jaké je vaše stanovisko které už bylo citováno zde ve výboru, vzhledem k tomu, jaký my jako výbor Krym máme mandát, eh, potřebovali bychom širší mandát tedy pro um, evropského prokurátora. Ano, a nyní za ALDE, pan Newton Dunn. Thank you very... Mnohokrát děkuji. Já jsem tady, pokud mě hledáte. Mnohokrát děkuji za velice zajímavou prezentaci. Já nejsem Itál jako většina členů výboru. za to se v podstatě stydím. Ale rád bych věděl, jak to funguje. Šíří se to prostřednictvím rodiny, neboli já vyšlu bratra nebo bratrance do Milána nebo na Kostu Bravu? Jak funguje ten mechanismus? Provádějí nábor lidí z jiných států? A za druhé, jaký je vztah mezi mafií, kamorou a těmi ostatními jsou to rivalové nebo spolupracují? Jak to funguje? Honorevole Stas Periverdi. Pan Stas, prosím. Já souhlasím s tím, co už tady zaznělo. Mě velice zajímalo to, co jste říkal o rostoucím organizovaném zločinu na západním Balkánu. hodně to souvisí s Evropskou unii a já bych rád věděl něco víc o spolupráci nebo případně nedostatečné spolupráci. To je také důležité v rámci příprav přistoupení Srbska. Nyní zaguje pan Hodegard. Mnohokrát děkuji a děkuji za tuto prezentaci. Já jsem měl podobnou otázku. Chtěl jsem vědět, jak se ty vazby rozšiřují. Já chápu, že v Sanluce to začalo, s tou Sanlukou to začalo prostě u Sanluky a šířilo se to dál. Nicméně, myslím, že to není důvod, proč ještě 16 let poté po sebe lidé střílejí. Muselo se to nějak rozšířit a chtěl bych vědět, jestli to má vliv i na ty, kdo žijí v té zemi, nebo jestli se prostě rozšiřuje italská mafie. A druhá otázka je takové dilema. Protože já si myslím, že je to takový paradox, že země, kde je nejvíc zákonů proti mafii, kde jsou ty nejpřísnější zákony proti mafii, kde je nejvíc vyšetřování mafie nejvíc policejních složek zaměřených na mafii, je právě země, kde je mafie nejsilnější. Jak si ten paradox vysvětlujete? A v této souvislosti se chci zeptat, jestli by nám pan ředitel mohl něco říct o vazbě mezi činností mafie a politikou. Jinými slovy, do jaké míry může mafie proniknout do politického systému a v podstatě i do právního systému. Takže do jaké míry může mafie určovat politickou a možná i justiční agendu? Do jaké míry mafie předepisuje legislativu? Do jaké míry mafie předepisuje nebo určuje, jak budou rozhodovat soudy? Jak hodnotíte to, do jaké míry mafie proniká? Paní McIntyre? za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Vidím, že přišel náš koordinátor, takže pokud chce mluvit on, ráda mu předám slovo. Dobře. Dobře. Mnohokrát děkuji za nesmírně zajímavou prezentaci. Já mluvím jako neitalská členka výboru, nicméně vždycky jezdím na dovolenou do Itálie, takže mám velké pochopení. A mám jednu konkrétní otázku. Týká se to toho, že by se zřídila nějaká specifická organizovaná nebo jednotka, mm, evropská jednotka pro organizovaný zločin, pro mafii v Europolu. A mě by zajímalo, v čem to podle vás přinese přidanou hodnotu do boje proti organizovanému zločinu? Co můžeme udělat na evropské úrovni, podle vašeho názoru,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 Pero, en fin, le agradezco mucho su comparecencia y lo que quería solamente era hacer estos comentarios. Adesso l'ultimo intervento, la parola all'onorevole Crocetta. poslední pan Kročeta. Samozřejmě bude to velice stručné, ale eh, velice rád bych eh, položil mnoho otázek. Tak bych rád slyšel odpovědi. Doufám, že se vám podaří odpovědět na dotazy, které přicházejí od mnoha kolegů. Já jsem se podíval na webové stránky Republika Palermo z minulého ledna, kde se píše, eh, La Republika je jeden z nejvýznamnějších deníků a tam se hovoří o nezákonných e, činnostech, které někdo provádí v Londýně. A Velká Británie z rodiny Traby, pocházející e, z Palerma, tedy se e, Velká Británie odmítá vydat tohoto člověka. Itálie třeba, že je odsouzená 416 měsíců a vy jste hovořila, hovořilo se o Eh, možném mm, společném vyšetřování a tak. Hovořilo se o souci Borsojnovi. Často jsme mluvili o tom, že by bylo zapotřebí, aby se lépe, detailněji eh, specifikoval eh, zločin mafiánského typu. Například v evropském zatýkacím rozkaze se hovoří o vydání, které nemůže být odmítnuto, pro združení za cílem páchání organizované trestné činnosti. Jak je tedy možné, že některé členské státy neuznávají, ne, mafie je eh, organizací určenou eh, k nebo založenou za cílem páchání eh, organizace trestné činnosti. A na tomto základě já si myslím, že tu je určitá nejednoznačnost legislativy v jednotlivých členských státech a je zapotřebí tuto nejednoznačnost vysvětlit. A mám ještě, to je vlastně druhá otázka. Často se hovoří o mafiích. A nejedná se jen o italskou mafii, ale v současné době, tam si myslím, že pan eh, Jean-François Guerrero o tom bude hovořit více, protože se zabýval eh, dalšími prvky této zločinnosti. Jedná se často tedy o nelegální činnosti, jako je obchodování s drogami a podobně. Ale málo se zmiňuje ta skutečnost, že kriminální systémy, zejména ty systémy, které eh, vycházejí z mafiánského modelu, jsou jakýmsi celkem, v němž kriminalita, eh, finance, eh, politika a další aspekty jsou nějak společně přítomny. A posléze v tomto uskupení se nějak eh, obchoduje například se zbraněmi a podobně. A to už existovalo přes lety. Děkuji vám, pane Kročeto. Pane řediteli Alfonso, samozřejmě ty otázky víceméně směřují k jedné potřebě. Já bych chtěla apelovat na nás všechny. Už máme 30-minutové spoždění, proto bych vás chtěla poprosit, abyste skutečně byli struční. Pane eh, řediteli, chci využít této příležitosti jen k jedné kratoučké otázce. Často se žádá, a už to zdůraznil i pan Kročeta, eh, žádá se, mm, co můžeme dělat. Lidé se ptají, co se dá dělat a já si myslím, že zrovna náš výbor má ten hlavní cíl, aby usnadňoval harmonizaci jednotlivých eh, soudních eh, systémů v rámci EU, aby bylo možné jednodušeji, snadněji dosáhnout v zájmu eh, té půl miliardy občanů, které reprezentujeme, dosáhnout tedy legislativního textu, který by jednou provždy dokázal mluvit jedním jednou řečí, jedním jazykem. Myslíte si, že by eh, zamezování eh, organizované trestné činnosti a mafím eh, bylo možné, i když každý stát si ponechá svůj vnitrostátní text, právní text, který mm, se bude lišit ve svém znění. Pan ředitel D'Alfonso. Já se omlouvám, pokud budu opravdu velice stručný. Mám velmi málo času. Pokusím se odpovědět co možná nejvíce vyčerpávajícím způsobem k prvnímu tématu, abych mohl lépe vysvětlit, co to je organizovaný trestní čin, trestná činnost eh, mafiánského typu, která má tedy schopnost se rozvíjet eh, na evropském území a nejen na něm a potom, jak my, například jako Evropa, můžeme čelit takovéto trestné činnosti. Dějiny jsou učitelkou života. Neměli bychom zapomínat na to, že Sicílie exportovala klonováním svou strukturu ze Sicílie do Spojených států. Tato historická skutečnost nám umožňuje pochopit, že tento typ trestné činnosti je typ kriminality, který působuje na dvěma způsoby. Nejdříve zakoření do daného teritoria, takže si získá určitý sociální konsenzus v místě a také následně proniká do legálního hospodářství. Ano, jsou tu různé skupiny, historicky třeba Ndrangheta, které stejným způsobem se integrovaly například v Kanadě, eh, v Austrálii. Takže historicky k těmto krokům již došlo došlo k těmto přenosům a rozšíření činnosti. A my máme také historii zamezování eh, této trestné činnosti v Itálii. Vždy to bylo plodem legislativy eh, vzniklé z nutnosti z naléhavých situací. Nesmíme zapomínat na to, že některé z norem, ta první nejdůležitější, to byl zákon Rognoni La Torre, je první zákon, který v podstatě umožnil Itálii, aby aby mohla eh, konfiskovat eh, nelegálně získané prostředky. Musíme tedy vycházet z tohoto chápání situace. Skutečné zamezování těmto trestným činům, které nesmíme podceňovat, protože opravdu pronikají do životní mízy občanské společnosti, dokáže tímto korumpovat eh, veřejnou zprávu, má tedy dopad na politiku a u nás došlo k mnoha soudním e, sporům, kdy i politici na mnoha úrovních e, zůstali jaksi v kleštích e, těchto trestních činností. Takže mnoho procesů už ukázalo, jakým způsobem a jak závažně organizovaná trestná činnost mafiánského typu proniká do společnosti. A opakuji, že se rozvíjí i v evropském kontextu. Já vím, že pro mnohé státy je obtížné a složité pochopit, co to znamená eh, organizovaná činnost mafiánského typu. Jedná se o organizaci, která není organizací eh, osob, které by se rozhodly, že budou třeba unášet lidi nebo převádět kapitál nebo eh, obchodovat eh, s eh, drogami když některé osoby začaly spolupracovat se spravedlností ehm, a současně byly tedy členy těchto organizací, kromě jiného řekli, že když člověk vstupuje do takovýchto organizací, tak už se z nich člověk nedostane. To je to důležité pochopit, to je důležitý krok, protože se jedná o skrytou, tajnou společnost, o tajné společenství, které žije z nezákonných zisků a v podstatě se jedná o societas celeris, o Eh, společnost, která se překrývá s občanskou společností. To je tedy chápání, které by mělo evropské společenství eh, přijmout, aby mohlo vyjádřit i v legislativních aktech, jakým způsobem se rozeznává trestný čin eh, organizované trestné činnosti mafiánského typu a tak to může posloužit i pro další harmonizaci případných návrhů zákonů. Já doufám, že při tomto velice zběžném souhrnu jsem dokázal zodpovědět na veškeré vaše dotazy, když se hovoří o zatýkacím rozkaze nebo o schopnosti operativně působit. Ehm, odpovídám ano. My fungujeme výborně. I ve spolupráci s novými eh, státy, které chtějí přistoupit do EU, máme vynikající vztahy. My policisté, vyšetřovatelé, známe naši vlastní řeč. My dokážeme jednat a organizovat se rychle, ale když se odstneme tváří v tvář mechanismů, kterým my v Itálii říkáme byzantinské, eh, z operativního pohledu, tedy nesmírně složité a administrativně zatěžující, tak eh, se setkáváme tedy s vnitrostátními normami, které nám neumožňují rozvíjet naše vyšetřovací možnosti. Například, je to velice banální příklad. Mohli jsme se dostat do krize španělské jenom proto, abychom byli eh, schopni eh, zabavit eh, nebo obstavit majetek skupiny kalabrijské, která fungovala ve Španělsku. Ale nakonec se to podařilo prostřednictvím určitého opatření, které je zakotveno v normách španělského státu, tak, aby ten majetek skutečně mohl být konfiskován. Takže se nám podařilo z té nejasné situace vyjít, vyřešit ji, ale bylo to velice obtížné a e, trvalo to dlouho. Bylo by to mnohem jednodušší, e, kdyby zde byla jasná norma. A na závěr bych chtěla vyslovit toto sdělení, toto poselství. Jak se eh, řeklo při eh, pohřbu generála de la Chiesi, kardinál ve svém projevu uvedl. Zatímco v Římě se diskutuje, člověk padne sapunto. Padne. Zůstal tam osm měsíců vlastně v područí a Sagun to skutečně po osmi měsících eh, padl. A jak víme, toto je tedy příklad eh, ze starořímské doby, eh, kdy došlo k další punské válce. Nicméně měli bychom to vztahnout i na současnost a měli bychom se snažit lépe bojovat proti tomuto druhu organizované trestné činnosti, která je mimořádným způsobem organizovaná a opravdu tiše působí, nenápadně působí v evropských zemích, tam, kde nedochází k vraždách, nedochází eh, k nějakým eh, mechanismům nebo neobjevují se tam eh, útoky na osoby hromadné, tak se vytváří toto podhoubí. A například se objevuje obchodování s drogami v takovémto prostředí. Děkuji vám, eh, pane řediteli. Eh, ještě máme dva dotazy. Už máme 35 minut spoždění. Prosím, buďte velice struční. Jako první paní Borsellino a potom pan Díaz Demera. Grazie. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane eh, řediteli Alfonso D'Alfonso, i pro to úsilí o to, abyste analyzoval situaci nejen v Itálii, ale i jinde. Připadá mi z toho, že podceňování tohoto fenoménu bylo původně problémem v Itálii, když se myslelo, že mafie je jen taková záležitost týkající se jeho Itálie, ale pak jsme se odstli v situaci, kdy mafie už pevně držely terén pod jejich vlastníma nohama. A nyní uh, vidíme že se mafie šíří po Evropě. Chci vás požádat o jedno vyjasnění. Zdá se, že harmonizace, dejme tomu trestní zákonů, ehm, alespoň v některých prvcích, by vyžadovalo to, aby nějaký eh, zákon nebo článek 416a existoval všude po Evropské unii. My v Itálii jsme hodně dlouho usilovali o to, abychom tento zákon měli. Došlo k mnoha eh, vraždám, mnoha útokům než se nám toho podařilo dosáhnout. Vy si, pane řediteli, myslíte, že existence mafií v Evropě je jen jakýmsi výběžkem nebo šířením těch e, mafiánských společností z jihu Itálie, ať už je to mafie samotná nebo drangeta, a nebo ten terén, eh, do nějž pronikají a v němž zakořenují tyto mafie, je prostě příhodný terén pro mafii. Nejedná se jen o reprodukci mafie, ale Eh, dochází tam k jakémusi novému rašení mafií, které se, řekněme, podobají mafiím z jihu Itálie nebo z jihu Evropy, ale tyto nové organizace žijí svým vlastním životem a nezávisejí tedy jen čistě na mafiích eh, toho původního typu. Ještě mám jeden dotaz. Od té doby, co v Itálii vpla- eh, vstoupil v platnost systém prevence, ať už se tedy jedná o bestavování nebo konfiskování eh, majetku, což je věc, o které se nyní hovoří i v Evropě. Došlo tedy eh, k efektivnímu snížení kriminální činnosti, anebo to hm, vedlo jen k tomu, že, byla, že byl zadržen a konfiskován majetek. Pan Díaz de Mera. Gracias. Muchas gracias por este resumen. Mnohokrát děkuji. Děkuji za ten souhrn, za to shrnutí. Demokratické společnosti často trpí tím, že do nich pronikly takovéto organizované struktury, zvlášť třeba v Latinské Americe, tam národní vlády, policie, soudnictví jsou všechny takovýmto případem. Do všech pronikla mafie, to je nevyhnutelné. V naší země, pane Alfonso, už dlouho jeden soudce využívá, dává k dispozici vozidla a letadla, aby stát bojoval proti organizovanému zločinu. Na Španělsku to závisí na vůli jednoho soudce. To je běžná praxe. A bylo by důležité, aby i soudci a policisté měli nástroje, které by mohli bojovat proti organizovanému zločinu. Děkuji. Samozřejmě, když hovořím o organizacích eh, mafiánského typu. Nemám teď na mysli jen Itálii. Ano, eh, v obecném povědomí Camoran, Drangheta, Sacra Corona Unita, mafie jako taková, jsou považovány za organizace známé eh, z Itálie, ale ruské, čínské Albánské mafie nejsou o nic méně nebezpečné, ani ty nigerijské ne. Kromě jiného využívají nelegální praxe, které jsou mnohem závažnějšího typu. Mám na mysli například obchodování s lidskými bytostmi. Takže celý ten jev, o kterém já hovořím, je třeba analyzovat. To je celkově mm, takový problém, který v Evropě, kromě toho ekonomického, a o tom já teď nechci hovořit, protože to nespadá do mých pravomocí, ale je to druhý největší problém. Ne, ne tedy méně důležitý, ale na stejné úrovni jako ten ekonomický. A právě o této organizované zločinnosti hovořím. Podle mne Evropa dnes může dobře vytlačovat a zamezovat tomuto fenoménu když se hovoří o získávání nebo zabavování majetku, ano, zabavování majetku eh, z trestné činnosti je základním prvkem, protože nepochybně vedl k určité regresi mafiánské činnosti, samozřejmě v obecných eh, rysech. Protože my tímto donucujeme prostřednictvím dvou mechanismů. Jedním je tedy eh, ten článek 41 a, o kterém jsem hovořil. A pak toto je ten druhý prvek, protože tento takzvaný trestný čin už se tolik nevyplatí jako dřív. Čím více se nám daří zabavovat tento majetek, tak v podstatě jim odjímáme tu životadárnou mízu, kterou se krimin, eh, organizovaný zločin živí. K tomu, co eh, řekl pan Diaz de Mera, mohu říci, že potvrzuji, že i v Itálii je tedy soudce, který nám umožňuje, aby byl zabaven majetek z trestné činnosti. A samozřejmě využíváme prostředky, využíváme například i nemovitosti, ve kterých pracujeme, už máme tedy nemovitosti takto získané, v níž nyní máme operativní sídla. Do této fáze jsme se již tedy dostali. A samozřejmě e, dále tato fáze bude strukturalizována a přinese určitě další pozitivní výsledky, velice pozitivní výsledky. Ale proč hovořím o nebezpečí? Protože mnohé národy Evropy, zejména ty severní státy, nemají tyto zkušenosti e, s, s tímto druhem zločinnosti. A proto je tak snadné proniknout na jejich území prosím, berte to, co řeknu v úvozovkách, jak si kolonizují tyto, mm, tyto organizované eh, skupiny kriminální, kolonizují dané prostředí a působí tam tedy tyto problémy. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli, zejména protože jste nám eh, sdělil vaše zkušenosti, podělil jste se s námi o ně a připomněl jste cíle které bychom eh, také eh, měli mít na mysli. Jsou to skutečně cíly našeho výboru. Děkuji vám za otevřenost, ní jste mezi námi promluvil a podělil se o své zkušenosti. Doufám, že se k nám brzy budete moci vrátit, abychom opět se mohli vrátit k tomuto tématu. Předávám slovo řediteli Europolu, panu Robu Weinwrightovi vám eh, děkuji, pane Dalfonso, a eh, chci se omluvit panu Vejmletovi za spoždění. Nechci nikomu odjímat slovo, kolegové, eh, ale prosím, když kladete dotazy, nemáme čas na to, abyste předkládali své úvahy, protože skutečně máme málo času. Jen kladte otázky. Pane Vejmlete, jak vy se díváte, jak hodnotíte Europol i na základě toho, co právě řekl pan Dalfonso? Jak hodnotíte činnost Europolu ohledně působení eh, proti jednotlivým eh, trestným činnostem, eh, proti kriminálním systému? Co podle vás je zapotřebí učinit pro to, abychom mohli lépe čelit takovéto trestné činnosti? Prosím, máte slovo. Madam Chair, dear Paní eh, předsedkyně, vážení členové výboru, dobré jitro. Pane Alfonso, děkuji vám za pozvání, abych spolu s vámi zhodnotil problém organizovaného zločinu. Nejprve bych měl poblahopřát parlamentu ke zřízení tohoto výboru. Já si myslím, že už to mělo dávno být. Já už jsem si dlouho myslel, že parlament by se měl eh, konkrétněji a specifičtěji postavit k problému organizovaného zločinu, vzhledem k tomu, že to má vliv na tolik občanů po celé Evropě. Proto si myslím, že je to velmi vítaný krok a Europol ho velice podporuje. A můžeme a budeme chtít eh, pomáhat tomuto výboru, pokud to jenom půjde během příštího roku. Myslím si, že výbor konkrétně má před sebou za úkol zaměřit se na to nejdůležitější v boji proti organizovanému zločinu. Je to nesmírně eh, složité politické prostředí, je složitý problém, který se dotýká více součástí společnosti, než se lidé často uvědomují. A už eh, je tady výrazný politický rámec tím, že tady máme nový politický cyklus eh, pro boj eh, proti organizovanému zločinu v Evropské unii. Proto si myslím, že parlament se může zejména zaměřit na nejdůležitější oblasti tohoto problému, ale stejně si myslím, že je to velký problém, velká výzva, abyste se zaměřili doopravdy na to, co je nejdůležitější a čím může právě parlament přispět k té této důležité rozpravě. Europol tady musí samozřejmě hrát konkrétní úlohu. My pomáháme orgánům členských státech v boji proti organizovanému zločinu po celou dobu, kdy existujeme, což už je přes 20 let. Ale je to oblast, kde Hlavní odpovědnost pro boj proti zločinu mají hlavně členské státy. To si uvědomujeme. Europol tady není o toho, aby tuto odpovědnost přebíral, ale aby to nadále umožňoval, aby členské státy dostávaly potřebnou podporu v boji proti zločinnosti, aby tak mohly činit efektivně. Za tato 20 let jsme usilovně se snažili získat respekt a úctu našich partnerů. Pořád se nám to ještě úplně nepodařilo, ale myslím si, že teď to vypadá lépe než předtím. Máme stále více operačních úspěchů v této oblasti a získali jsme také větší odpovědnosti od politiků a myslím si, že teď opravdu unikátním způsobem přispíváme k boji proti organizovanému zločinu v Evropě. Máme velice široké expertní znalosti ve všech oblastech eh, organizované zločinnosti a teroristické zločinnosti. Máme teď prakticky 800 eh, pracovníků v našej eh, ústředí, prakticky ze 40 zemí a jsou tam zastoupeny vlastně všechny hlavní orgány pro prosazování eh, práva v Evropě. A máme 140 styčných úřední, důstojníků. Jsou to muži a ženové ze všech, muži a ženy ze členských států, které spolupracují, jsou eh, v kontaktu s analytiky, mohou využívat informace každý den. Je to opravdu ústředí informační pro boj proti organizovanému zločinu v Evropě. Je to zcela ojedinělé, omezení operační, operační prostředí a jeho práce se s každým rokem zlepšuje. Teď naše komunita operačních důstojníků a analytiků napomáhá eh, při 1400 eh, přeshraničních akcí proti teroristickým skupinám a skupinám organizovaného zločinu v celé Evropě. Já jsem byl požádán, abych vám řekl, jak my eh, v Europolu hodnotíme organizovaný zločin v Evropě. Dnes už jsme hodně slyšeli o konkrétním problému italské mafie a že je to nadále podstatný problém pro bezpečnost nejenom v Itálii, ale i jinde v Evropě. Já s tím souhlasím, to je jasné z té operační práce, kterou děláme a zhodnocení, která si sami provádíme. Ale jak už tady říkali ostatní, například jsem poslouchal, na co se ptala paní Bosolíny a je vidět, že jsou tady různé varianty mafiánského problému, můžeme-li to tak nazvat v různých částech Evropy. V některých částech Evropy vidíme podobné organizace typu rodinných klanů, které se postupně vyvinuly, kdežto v jiných oblastech je to jiný model organizovaného zločinu, který je daleko dynamičtější, který nevždycky vyplývá ze jednoho rodinného jádra nebo etnické skupiny, který překračuje národnostní etnické hranice. Jsou takovéto syndikáty organizovaného zločinu, které například investují do různých oblastí eh, trestné činnosti, eh, dokonce nezákonné ekonomiky. Moderní podstata organizované zločinnosti eh, v Evropě tedy je teď vysoce flexibilní, rychle reaguje, je dynamická Evropská využívá nových příležitostí, které se objevují, a to zejména v souvislosti momentálně s internetem. Využívá slabosti, slabin eh, globální ekonomiky. Například eh, využívá tím pádem občanů, eh, vlád a biznisu ještě více než předtím. To, co momentálně v Evropě vidíme, je, myslím, obrázek činnosti organizovaného zločinu, který je velice různorodý co do své podstaty, kde ty, ten tradiční mafiánský problém je sice důležitý, ale je jenom z mnoha různých projevů a dimenzí tohoto projevu. A to se obráží i v té skutečnosti, že politický cyklus Evropské unie momentálně funguje v oblasti osmi hlavních strategických priorit boji proti organizovanému zločinu. Je to kybernetická zločinná činnost, ale jsou tady i jiné důležité eh, dimenze. Například Balkán zůstává velice důležitým ústředím a osou. Stoupá úloha západní Afriky eh, při pašování lidí i drog. My sledujeme tento vývoj hrozby v Europolu už po dlouhá léta a každoročně eh, vydáváme hodnocení organizovaného zločinu. Činíme tak od roku 2006. Já bych se zmínil o některých nejdůležitějších eh, v proudech. Například ty flexibilní skupiny, které působí v rámci různých soudních příslušností a teď vidíme větší úroveň spolupráce mezi skupinami a mezi národnostmi. Některé nejlépe zásobené skupiny co do zdrojů, například albánsky hovořící, litevské skupiny se tady objevují, pak jsou ty, které jsou velmi jasně založ, ukotveny v Itálii, ale teď velice diversifikují svá portfolia. Dokonce máme podezření, nyní, že stoupá pojítko mezi terorismem a sítěmi organizovaného zločinu v některých oblastech. Konkrétně co se týče financování eh, teroristických a jiných trestných činností. Objevují se také činnosti nového typu, například podvody s eh, povolenkami na uhlík, podvody s, paterní, s platebními kartami, padělání zboží, to si získává další zájem, protože se tady objevují nové příležitosti a také proto, že zákonodárci ještě pořádně nezachytili tuto dimenzi a proto toto je zatím méně riziková a méně přísně trestaná trestná činnost, ale i tak to způsobuje obrovské škody hospodářství i občanům. Uvedu příklad nedávné operace, kterou vedla Guardia Civil Španělsku. Bylo to letos v březnu a koordinoval to Europol, zapojili se i jiné členské státy. 300 tisíc dávek padělaných léčiv byly konfiskovány, pachatele byly zatčeni a jsou podezření z distribuce obrovských množství nebezpečných padělaných léčiv v Evropě. To je velice konkrétní a nebezpečná činnost, velice to poškozuje občany. Také vidím tady tendenci eh, například více podělávat peníze, aby bylo možné z toho financovat jiné formy trestné činnosti, jako je eh, nezákonné obchodování s drogami. Eh, také trestně kriminální skupiny využívají různou dopravní strukturu, ať už osobní dopravy nebo komerční. Vidíme spoustu kontejnerů, které se přepravují každý den po moři. A samozřejmě, že to velice upoutává pozornost těchto sítí. Sledují tedy to, co se je, proto je velice důležité a současně velice těžké kontrolovat, co se dělá se všemi těmito dodávkami a kontejnery eh, v, v přístavech, protože oni velice flexibilně reagují. Také se teď objevují větší dynamické trendy co do tras. Například stále častěji se využívá západní Afrika. Jinými cestami se dostávají drogy, heroin a kokain, například teď do Evropy, do Evropy Španělsko, Portugalsko. Hranice mezi eh, Řeckem a Tureckem je momentálně mimořádně důležitá, co se týče celkové bezpečnosti Evropské unie, a to zejména s přihlédnutím k, k tokům um, nezá, eh, nezákonných imigrantů a pašování lidí. To znamená tedy, že Evropská unie musí být v této oblasti ještě aktivnější. Potřebujeme účinnější silnější koordinaci akcí na úrovni Evropské unie. Neméně samozřejmě, že hlavní odpovědnost za provádění bezpečnostních opatření je v rukou členských států a jejich orgánů. To je v pořádku, ale nezvládnou to sami a proto musí být součástí integrované a soudržné reakce v rámci boje proti terorismu organizovaného zločinu po celém zločinu. A to je právě na hlavní funkcí Europolu, aby uskutečňoval tento cíl tedy abychom dosahovali efektivnější reakce po celé Evropě na výzvy, které představuje organizovaný zločin a terorismus. Já už jsem tady zmínil eh, konkrétní dopad na ekonomiku. Zrovna v současné době nesmíme zapomínat, že organizovaný eh, zločin často jeho se pohybuje jako skrytá ruka v ekonomice a proto i on má eh, svůj podíl na finanční krizi, protože momentálně jsou více citlivé vůči korupčním vlivům biznesy, protože je tady krize. Vidíme velkou mezeru v příjmech z DPH DPH, to jsou stovky milionů eh, euro podle odhadu Evropské komise, o kolik se každoročně přichází. A myslím si, že hodně za to mohou právě organizované skupiny, protože ty se připra- při- Eh, při, eh, adaptují na nové možnosti. Internetový zločin a jedná se o stovky milionů euro, které přecházejí do nezákonné ze zákonné ekonomiky právě tehdy, kdy je vlády nejvíce potřebují, aby snižovaly deficit a aby zabezpečili hospodářské oživnění. Nemilte se, je tady přímé propojení mezi schopností vlád zajistit hospodářské oživení a mezi tím, co dělají organizované skupiny dnes. Pašování cigaret. Stojí to zhruba 10 miliard dolarů ročně. Zase eh, to ubírá na zákonných příjmech pro vlády. A konkrétně ve společnosti je vysoká nezaměstnanost a proto lidé se snáze dají eh, rekrutovat eh, kriminálními skupinami. A proto musíme také zajistit, že zdvojnásobíme úsilí v boji proti organizovanému zločinu ve všech jeho hlavních projevech v Evropě musíme vyslat signál vůči samotným zločincům, že jsme silnější právě, když vidíme nové hrozby, které představují. Musíme vyslat signál k občanům, že společně pracujeme ze všech sil, abychom je ochraňovali před těmito novými hrozbami eh, i na ulicích našich měst. Kybernetický zločin si myslím je zvláště důležitý a já vím, že o tom se bude později hovořit v tomto výboru. Ale je to moc důležité vzhledem k tomu, že se odhaduje, že stovky miliard dolarů, eh, euro pardon, eh, se takto ztrácejí, přicházejí o ně podniky. My v Europolu se velice snažíme právě v této oblasti a jsme velice potěšeni iniciativou, s níž přišli ministři a Evropská komise, že bude vytvořeno nové Evropské centrum pro boj proti kybernetickému zločinu v roce 2013 v rámci Europolu. Už se na to připravujeme. A to bude takový středobod reakce Evropské unie na kybernetický zločin, jak doufáme, a bude to důležitá složka, abychom zavírali tyto nové příležitosti, kterých zatím zločinci využívají a jimiž poškozují naši společnost budoucnost. Někdy je to zcela reálné, když se podíváte, do jaké míry tisíce milionů obětí eh, dětské pornografie například se zjišťuje každý rok. Organizovaný zločin v Evropské unii tedy představuje velice různorodý obrázek trestné činnosti. To, co vidíme v Itálii, není úplně to tež, co vidíme na Litvě nebo v jiných eh, částech severní a východní Evropy a zase to není stejné jako to, jak se to projevuje na západním Balkáně. Myslíme si, že existuje asi tak čtyři, existuje asi čtyři epicentra v Evropě v rámci těch oblastí, o kterých jsem hovořil. A to jsou taková hlavní centra, kde funguje organizovaný zločin. Je to důležité proto, jak se distribuje nez, eh, nezákonné zboží. Tam, kde se také setkávají tyto skupiny, aby prováděly svoji činnost a organizovali ji a kde se také zajišťuje a řídí financování a kde také se potom dostávají příjmy z černého trhu do oficiální ekonomiky. Jsou to tedy čtyři taková hlavní centra v Evropě a je důležité, abychom eh, velice tvrdě proti nim udeřili. Je to samozřejmě díky také vynikající práci v Itálii, že už se hodně udělalo v boji proti mafie, ale je třeba pracovat i v těch jiných oblastech, o kterých jsem se zmiňovala. Co je tedy třeba dále dělat? Jak už jsem řekl, musíme eh, mít soudržnější a výraznější odpověď jako společenství, v boji proti eh, organizovanému zločinu. My v Europolu můžeme napomáhat eh, v oblasti mezinárodní spolupráce, ale sami to nezvládneme. Hlavně se musíme opírat o co nejužší spolupráci s orgány v členských státech. Teď se uvažuje o tom, že bude vypracováno nové nařízení o Europolu a tady si myslím, myslím, je třeba řešit hlavní problém, totiž jak zlepšit výměnu informací mezi členskými státy a Europolem, protože my nemůžeme pracovat bez informací. Bez toho nemůžeme odhalovat aktivitu organizované zločinné eh, zločinných skupin, které fungují v Evropě. Musíme najít chytřejší způsob, jak motivovat vyšetřovatele v členských státech, aby někdy spíše evropsky uvažovali a ne vždycky jenom v národním měřítku. Pro, protože prakticky každé velké vyšetřování, které povedou na národní úrovni bude mít i mezinárodní dimenzi, když to bude v jurisdikci toho členského státu. A zatím to smýšlení a kultura vyšetřovatelů, národní procesy, eh, které jsou zatím, nejsou dostatečně moderní, aby reagovaly na tuto výzvu a obrážely mezinárodní dimenzi v té míře, v jaké je to třeba podle mého názoru. My v Europolu modernizujeme naše služby za těch 20 let eh, se tím zabýváme, interně reformujeme naši práci, chceme samozřejmě eh, udělat to centrum pro ehm, boj proti eh, proti kyberzločinnosti jednou z hlavních druhů činností. A pak je ještě organizovaná další činnost, kde se zaměřujeme hlavně na problémy italské mafie. Vždycky vypracováváme hodnocení hrozeb při pomoci italských kolegů a ostatních, abychom si udělali celoevropský obrázek, ale jsme aktivní i v jiných oblastech, které nás rovněž znepokojují. Například vysoce mobilní skupiny, které přicházejí z částí severní a východní Evropě a které fungují minimálně ve 20 členských státech. Také se zabýváme tím, jak se tyto problémy projevují na jihu a v jihovýchodní Evropě. To jsou všechno velice důležité prvky, které musíme řešit v boji proti organizovanému zločinu po celé Evropě. Myslím si, že tady hraje zvláště důležitou úlohu Evropský parlament. Funguje jako hlas veřejnosti, jako zdroj demokratické legitimity. A myslím si, že je také třeba, aby parlament pomáhal eh, řešit to, o čem hovořil pan ředitel Alfonso. Totiž, eh, abychom reagovali také na eh, potřeby veřejnosti nesmíme, pod, eh, nesmíme podceňovat to, jak fungují organizované zločinné skupiny. Projevují se taktiž ve společnosti v tom, jak fungují biznesy. Eh, potom to eh, znamená porušování otevřené a volné konkurence. Distribuují se drogy prakticky všude na rozích evropských ulic. A myslím si, že veřejnost pořád ještě nechápe, v jakém rozsahu problém organizovaného zločinu existuje. A proto tento výbor a parlament jako takový nám může pomoci tomu, aby právě veřejnost daleko lépe pochopila, o co se jedná. Parlament samozřejmě je také rozpočtový orgán a tudíž má za úkol zajistit i nezbytné zdroje a to, aby tato oblast byla příslušně prioritní. Konec konců máme tady co dělat s nezákonnou ekonomikou, která už má na svědomí miliardy ztracených eh, euro, o které přišly naše vlády a daňoví poplatníci. Čili kdybychom ušetřili společně tyto peníze, bylo by daleko lépe je investovat do práce evropských agentur a orgánů na národní úrovni, aby bylo možné lépe bojovat proti organizovanému zločinu. Konečně pak Europol určitě bude podporovat práci tohoto výboru a já se velice těším na příspěvky členů tohoto výboru a zejména také výboru LIBE, protože bude se připravovat nové nařízení o Europolu. To je moc důležité, abychom modernizovali naši činnost a kapacity v boji proti organizovanému zločinu. Velice se spoleháme na vaši podporu a doufáme, že toto nařízení zajistí lepší motivaci pro to, aby členské státy lépe a na vyšší úrovni úrovni spolupracovali na vyšší úrovni, že tady bude flexibilnější a modernější systém pro analýzu a uchovávání informací ohledně toho, jak Europol může podpořit tento konkrétní výbor. Já už jsem pan, pan řekl, že může na 100% spoléhat na pomoc Europolu. Já poskytnu tomuto výboru jednoho nebo více stálých expertů, expertů ve specializované oblasti, aby bylo možné tuto práci lépe zaměřit. Hodnocení hrozeb, to už jsem zmiňoval, to děláme a zcela určitě se budeme podílet o to, to hodnocení i s tímto výborem. Máte moji plnou podporu a já velice respektuji to, jakým úkol, způsobem se parlament chápe nyní práce v této důležité oblasti. Děkuji vám, pane řediteli, nejen za to, že jste přijel naše pozvání, ale také jste potvrdil, že eh, podporujete eh, toto vše. My potřebujeme především se seznámit eh, s informacemi, abychom měli možnost spolupracovat na takovémto plánu. Potřebujeme také vaši podporu, podporu expertů Předám slovo politickým skupinám, jejich koordinátorům. Prosím, jen dvě minuty. Opravdu bych vám jinak musela odejmout slovo. Paní Matěj. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme za toto velice ucelené vystoupení. Poskytuje nám to tak trošku jiný pohled na vývoj organizovaného zločinu a pronikání takového zločinu do naší společnosti. Skutečně to nahání strach. Já jsem uvítala, že vy předkládáte operační a logistické i další nástroje, abychom mohli čelit vývoji padělatelů a takovýchto zločinců, mafie a podobně. A já doufám, že tento výbor vám alespoň trošku pomůže ve vaší práci v boji proti tomuto zločinu. Lituji však toho, že rozpočty, které v posledních letech na tuto oblast schvalujeme, nejsou dostatečné. Vzhledem k rozsahu organizovaného zločinu a vzhledem k tomu, jakými prostředky disponuje. Například doufám, že dostatečný rozpočet budeme mít pro kybernetický zločin, ale nejsem si jistá, že příslušná oddělení, která se věnují boji proti takovému zločinu, budou mít dostatek prostředků. Chci se ještě zmínit o interakci mezi terorismem a organizovaným zločinem. Vy totiž říkáte, že tady probíhá financování mezi těmito dvěma částmi organizovaného zločinu. A ráda bych se dozvěděla něco víc. Děkuji. Děkuji vám, paní Matěja. Pan Nízky. Chairman. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu Weinreitovi za informaci. Nicméně, rád bych něco dodal. Organizovaný zločin dnes nemá tak velký vliv jako třeba před 20 lety. Mám na mysli situaci v Lotyšsku. Před 20 lety jsme měli ozbrojené ganky. Teď je nemáme. Nemáme jich tolik. Já jsem pracoval v policii, která proti těm gangům bojovala, takže to vím dobře. Dnes je nejzávažnějším problémem korupce. A důsledky korupce jsou skutečně destruktivní. Musíme se zaměřit na boj proti korupci. V Lotyšsku je teď bohužel hluboká krize a vliv korupce společně s organizovaným zločinem je natolik velký, že to může ohrožit, ohrozit samotný stát. V loňském roce byl rozpuštěn lotyšský parlament v důsledku korupčního skandálu. Já chápu, že musíme přijmout protikorupční opatření, včetně legislativních iniciativ. Organizovaný zločin se stává závažným problémem a je téměř nemožné, aby jeden stát sám proti němu účinně bojoval. Takže pokud nebudeme mít účinnou spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, jaký mechanismus nebo jaké prostředky máte vy k dispozici? Děkuji. Grazie per... Děkuji za Alde. Pan Newton Dan. Um, direct... Pane řediteli, mnohokrát děkuji. To byla opravdu zajímavá prezentace. Já myslím, že všichni víme, že na spoustu věcí jste neměl čas a nemohl jste nám říct. A my vítáme budoucí spolupráci. Na konci jste říkal, a s tím já naprosto souhlasím, že jde o informování veřejnosti. Pokud my dokážeme informovat veřejnost, o kolik se vlastně jedná, jaký to má rozsah, budou rozhořčeni, budou tlačit na národní vůdce, aby s tím něco dělali, takže my můžeme motivovat veřejnost a političtí vůdci budou následovat. Ono to totiž je tak, že ti, kdo nás vedou v politice, nic neudělají, dokud na někdo nezatlačí. A ještě jedna věc. Mě zaujala ta myšlenka těch čtyř nebo pěti epicenter organizovaného zločinu v Evropě. Možná, že jsem viděl příliš mnoho filmů s Jamesem Bondem, ale nedokážu si představit, že tyto obrovité podniky, které fungují velmi flexibilně, mají poslední vybavení, poslední počítačové vybavení, nemají někde nějakou budovu, kde pracují. Přece musí mít někde nějakou kancelář. Není třeba v různých částech Evropy 4-5 mrakodrapů, kde působí organizovaný zločin. Přece to nemohou udělat doma v obýváku. Můžete nám k tomu něco víc říct? Jak to funguje? Děkuji za ECR, pan, pan Kirkhop. Um, thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád také uvídal pana Wainwrighta. My jsme se setkali už mnohokrát a vždycky nám hodně pomohlo, zvlášť ve výboru Libe. Především v souvislosti s tím, čemu se věnuje Europol. Já mám takové dvě poznámky nebo otázky, paní předsedkyně, velmi stručně. Za prvé, my jsme mnohokrát mluvili o pravomocích Europolu. A já jsem vyjádřil názor, že v jedné či dvou oblastech by Europol mohl něco udělat, vzhledem k meziinstitucionálním vztahům to nebylo možné. A já bych rád věděl, jestli si pan Weinert myslí, že by to pomohlo v jeho práci a také v práci tohoto výboru, a také v boji s velkým zločinem v těch oblastech, kterými se zabýváme. Jestli by pomohlo, kdyby Europol měl víc pravomocí a pokud ano, jaké pravomoci by to měly být? A za druhé, je o mě známo, já chci, aby to bylo opravdu jasné, protože toto je velice výborný, důležitý výbor, zřízený proto, aby řešil závažnou situaci v Evropě, kterou dnes pozorujeme v oblasti organizovaného zločinu a proto mě opravdu ohromilo, a já myslím, že on tomu asi nebude moc nic říct, co udělal náš parlament, který přerušil vyjednávání o evropském vyšetřovacím příkazu v oblasti kybernetického zločinu. A také u jmene eh, evidence cestujících, což byla moje vlastní zpráva. A to v době, kdy skutečně jde o bezpečnost Evropu. Evropa je velice důležitá pro všechny. Já si myslím, že to neukazuje, že by parlament bral tyto věci dostatečně vážně. Já nečekám, že byste se k tomu chtěl vyjádřit, ale paní předsedkyně, chci, aby toto bylo záznamu z dnešního jednání jako můj názor. Děkuji. Děkuji. Dvě minuty. Pan Sodergaard Tak, eh, also tak for my... Děkuji. Já bych rád poděkoval za prezentaci a mám dvě otázky. Za prvé, Pan ředitel mluvil o obchodování s lidmi. Já bych o tom rád něco věděl víc. Chtěl bych vědět něco víc o obchodování s lidmi, které souvisí s legální prací. Když se podíváte na Dánsko, vidíte, že všechny velké seriózní stavební společnosti a také úklidové společnosti, když zajdete trošku pod povrch a podíváte se na jejich smlouvy s jejich poddodavateli a na další smlouvy, je tam v podstatě nelegální trh, neplatí se daně a dochází k velkým daňovým únikům. A zaměstnanci pracují v podstatě jako otroci. Rád bych věděl něco víc právě o tom a o tom, jakou úlohu tady hraje organizovaný zločin. A moje druhá otázka, vy říkáte, že ve všech velkých vyšetřováních na národní úrovni, vyšetřování organizovaného zločinu, je určitý mezinárodní rozměr. Já s tím souhlasím, ale chtěl bych vědět, jestli je to jen rozměr evropský, anebo jestli to zasahuje za hranice Evropy. A také bych rád věděl něco o vztahu mezi Europolem a Interpolem, protože pokud ten mezinárodní rozměr zachází dál než jen EU, potřebujeme nejen úzkou spolupráci na úrovni EU, ale také užší spolupráci za hranicemi EU na úrovni Interpolu. Děkuji. Předám slovo panu Vivajtovi. Pane řediteli, my jsme hodně hovořili o cílech našeho výboru a o tom, co, by, nebo jak by mohla přispět na evropské úrovni při boji proti organizovanému zločinu. Hovořilo se také o Hágu, hovořilo se o tom, že evropské instituce by neměly neponechat stranou tuto příležitost. Vy už jste několikrát zdůraznil a využil jste dvě slova velice často, a to je spolupráce. Kooperace. To jsou podle mne klíčová slova Chtěla bych znát váš názor. Nemyslím, že by zde bylo území nebo nějaký prostor, který by byl imunní vůči organizovanému zločinu. Takovéto území v našich 27 státech není. Žádný stát nebo území se nemůže považovat za vyňaté, ehm, protože zajmuje tolik. Je tu korupce, ehm, praní špinavých peněz. Často zapomínáme, na tuto schopnost eh, eh, činnosti a prostor zájmu organizovaného zločinu. Eh, nezapomínejme, že před několika lety jedním z kriminálních systémů, které, který možná byl ten nejrozvinutější nejen v EU, ale po celém světě dokázal recyklovat za jeden den v Belgii, tedy právě zde, 28 milionů eur. Vyprat je za jediný den. Tento údaj známe, protože byl zachycen, ale kolik údajů nebylo zajištěno, kolik peněz bylo vypráno za jiný den. Takže nemůžeme přemýšlet jen o možnostech, které mají eh, organizace zločinecké, ale oni mají schopnost se rozvíjet. Nezapomínejme také na povrchnost anebo eh, nedostatek zájmu ze strany některých eh, členských států. Nemyslím si, že by nějaký kontext nebo prostředí bylo více imunní či méně imunní. Eh, já si myslím, že zapotřebí posilovat Europol, aby Europol byl agenturou, v níž věří všechny členské státy. Skutečně v ní musíme věřit, protože jinak se nám nebude dařit takto kooperovat a spolupracovat to by opravdu bylo hráno jen tak eh, levou nohou, ne oběma. Well, <clears throat> very good question. Mnohokrát děkuji děkuji také za výborné otázky a vaše poznámky k terorismu a organizovanému zločinu. Já myslím, že ty důkazy jsou přesvědčivé. Je to nesmírně zajímavé téma. Přitahuje tu spoustu lidí, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Já zatím nejsem úplně stoprocentně přesvědčený o tom, že je tady nějaká silná vazba. Nicméně určité prvky nám působí obavy. Viděli jsme třeba příklady v západní Africe, kdy docházelo k dovozu drog, které se využívaly přímo k financování teroristů souvisejících s al qaidou kteří působí v různých částech Afriky nebo z různých částí Afriky i na mezinárodní scéně. Celkově si myslím, že množství důkazů zatím ještě není dostatečně přesvědčivé, ale musíme to mít na paměti. Pokud jde o pokrok v Lotyšsku, o tom něco vím. Minulý měsíc jsem byl v Lotyšsku, setkal jsem se s vaším národním komisařem. On si jde velice dobře ve velice obtížných hospodářských podmínkách, kdy došlo k velkému poklesu investic do policejních složek vzhledem k hospodářským problémům. Souhlasím s tím, že v celé řadě částí Evropy už nevidíme ozbrojené gangy v ulicích, ale ty gangy nahradily virtuálnější zbraně. Konkrétně jde například o krádež identity, což se využívá k infiltraci a zastrašování. Stejným způsobem, jakým to před 20-30 lety dělali zbraněmi. Takže já myslím, že se změnily prostředky, ale je možné, že skutečně na ulicích v Lotyšsku a v jiných zemích už je to menší hrozba, ale viděli jsme ještě zhubnější formy organizované zločinu, které se rozšiřují na větší území jednotnějším způsobem, než jak jsme to kdy viděli. A pokud jde o informování veřejnosti, o tom mluvil pan Newton Dunn, k tomu už jsem něco říkal. Já myslím, že je velice výmluvné, že veřejnost mnohem lépe chápe hrozbu terorismu než ostatní formy organizovaného zločinu. Já myslím, že je to zjevné. Ale je to nepoměrné. My všichni víme, že organizovaný zločin ve skutečnosti způsobuje mnohem větší škodu občanům než jakákoliv forma terorismu. Nicméně veřejnost to nechápe stejně dobře. A možná, že to není dobře zastoupeno i politických kruzích. Já myslím, že nikde nejsou nějaké velké budovy, kde se to soustředuje. Myslím si, že už není ani nějaký velký šéf. V Itálii máme odborníky, kteří to chápou mnohem lépe než já. Jistě tam to možná ještě do jisté míře takové je, ale v jiných částech Evropy podle mě nemáme takovou hierarchickou strukturu pro velké skupiny organizovaného zločinu. Už jsou menší, mají v podstatě virtuální centrály, a není je tolik vidět v ekonomice, podle mě. Je velice obtížné zjistit, o koho se jedná. Souhlasím s panem Kirchhoffem v tom, že pokud jde o větší pravomoci Europolu, to by nám asi teď moc nepomohlo. Z Lisabonské smlouvy naprosto jasně vyplývá, jaké jsou přirozené limity pravomocí Europolu a neměla by se z toho stát agentura s výkonnými pravomocemi. Já myslím, že musíme být chytřejší. Musíme se zaměřit na to, v čem spočívá jedinečná hodnota Europolu. A to je řešení otázek, o kterých právě mluvila paní Alfana. Musíme se zaměřit na spolupráci. Musíme se postarat o to, že Europol poskytne mechanismus, který umožní vylepšit společnou reakci na organizovaný zločin v Evropě. Měli bychom Europol využít jako informační centrum On je informačním centrem pro boj proti organizovanému zločinu. Měli bychom ho využít k tomu, abychom posílili společné standardy na národní úrovni v boji proti organizovanému zločinu. Měli bychom posílit ústřední nástroje, například v oblasti praní špinavých peněz, eh, kybernetické kriminality. To znamená všechny ty společné evropské nástroje, které se využívají v Europolu a které posílí exekutivní činnost v přední linii. A v tom vidím úlohu své agentury a myslím si, že na to bychom se měli zaměřit i do budoucna. Ano, neměl bych asi moc říkat k té reakci britského kabinetu v současné chvíli, ale doufal bych, že britská vláda ví, že nemůže přijít o svou dobrou pověst, na které spoustu let pracovala jako jakýsi průkopník osvědčených postupů pro policejní práci v mezinárodním prostředí a kterou si vysloužila také tím, že měla velký vliv a pomáhala utvářet i nástroje Evropské unie pro boj proti organizovanému zločinu. Británie má takovou pověst a já doufám, že o ní nepřijde. A poslední věc, obchodování s lidmi. Tady jsme viděli vývoj problému, kterým býval otázkou, která vznikala mimo Evropu. Šlo o obchodování s ženami a dětmi za účelem sexuálního využití, například Ázii a v Africe, ale teď už je to problém spíš v Evropě samotné. Spousta lidí, kteří se prodávají za účelem e, sexuálního vykořišťování nebo pracovního vykořišťování už pocházejí z Evropy a nemluvíme tolik o Schengenu nebo hraničních kontrolách. To už není tolik relevantní. A je pravda, že jde hlavně o zneužívání nebo využívání pracovních sil v kterékoliv zemi. Vidíme to v zemědělství, ve stavebnictví, v hotelovém sektoru tam všude do značné míry pronikli lidé, kteří obchodují s lidmi, kteří pracují v těchto odvětvích v nelidských podmínkách a ze nesmírně nízké mzdy. Je to globální problém samozřejmě. A proto jeden z našich nejdůležitějších partnerů Europolu je skutečně Euro, Interpol a máme vynikající vztahy. Řekl bych však, že politický rámec Evropské unie je jedinečný ve světě – a pouze v Evropě dokážeme zajistit, že budeme mít nejednotnější přístup k boji proti organizovanému zločinu. Já bych byla ráda, kdyby to tak bylo všude ve světě, ale z politického hlediska to není možné. Není to možné tak, jak to má Evropská unie. Měli bychom se proto alespoň v Evropě postarat o to, že budeme mít jednotný přístup k boji proti tímto problémům a měli bychom zajistit, že bude probíhat co nejlepší spolupráce s ostatními partnery ve světě. Děkuji vám. Direktore. Děkuji, pane řediteli. Ještě dva kolegové žádají o slovo. Prosím, buďte velmi zestruční. Paní Mati. Pan... Monsieur Manoa, j'ai oublié de vous poser une question. Já mám jenom jednu otázku. Hodně se mluví o pašování cigaret, lidí, o obchodování s lidmi, o padělcích, o obchodování s uhlíkovými kvótami ale nemluví se o obchodování se zbraněmi. Ať již ručními zbraněmi, či různými loveckými zbraněmi, střelnými zbraněmi, s kalašníkovy a podobně. Jaká je situace v této oblasti? Chtěla bych vědět, jaká je situace v této oblasti. Například víme, že u nás v Marseji došlo k vraždám při kterých byly použity takovéto zbraně. A tyto zbraně byly nabity nelegálně. Skutečně se ve velkém tyto zbraně pašují? Já velice dobře chápu, že existují zbraně, které se pašují za účelem vedení válek. Vidíme, že k tomu dochází v rozvojových zemích, ale dochází k tomu i v rámci EU, která není ve válce dochází ve velkém k pašování zbraní? A mají v tom prsty i mafie? Velice opravdu stručně. velice stručně. Už se hovořilo o možných pojítkách mezi mafií a terorismem. E, jsou to pojítka mezi jednotlivými e, mafiánskými uskupeními v jednotlivých členských e, zemích? a terorismem. A potom, jak se stavíte proti ekomafím, to je takový produkt, o kterém se nemluví nikdy a působí nejen e, veliké zisky nelegální, ale také značně poškozuje nás všechny. Ohledně společných vyšetřujících e, skupin, myslím, že e, jste přinesli dobré výsledky v tomto. Proč se neposiluje jejich činnost? To si myslím, že je nástroj, který by měl být co nejužitečnější, aby právě sloučil tu spolupráci, které spolupracují na vyšetřování. Pan McIntyre. Very quickly, thank you. Velice rychle děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě věci. Za prvé, myslím, že pan Kirchhoff mluvil o tom, co udělal Evropský parlament, ne britský parlament. Už nespolupracuje v těchto důležitých věcech. Nicméně já se chci zeptat spíš na to, že už teď nemáme ty velké šéfy a velké organizace. Je to jako nějaký hmyz, který rozkládá dřevo v budovách. Vnikne tam a není vidět. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké jiné způsoby pro boj s organizovaným zločinem, jestli se to mění. Prosím, pane ředitele, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Obchodování se zbraněmi zůstává stálicí v organizovaném zločinu. Organizované skupiny potřebují střelné zbraně, aby posílili to, co dělají spíše vidíme tendenci k použití nebezpečnějších zbraní. Já byste mluvil o kalašnikovech. Vidíme, že se spíš používají právě ty kalašnikovy než pistole. A oni se tak snaží nějakým způsobem si ochránit to své území. Takže je tady takový trend k obchodování s nej- nebezpečnějšími, těžšími střelnými zbraněmi v řadě částí, za, především západní Evropy. A to vyvolává stále větší obavy o bezpečnost veřejnosti. Tak to bylo i na Balkánu před 20-30 lety. A spousta syndikátů má dodavatele těchto zbraní, kteří mají specifické kontakty a mohou ty zbraně získat. Dalším jevem je to, že některé z těchto legálních střelných zbraní se dodávají přes internet. Rostou internetové dodávky třeba ve Spojených státech. Já myslím, že z pohledu spolupráce mezi určitými skupinami mafie v různých zemích, já myslím, že k tomu dochází stále víc, to je jisté. Dochází k narušování těch tradičních etnických hranic. Vidíme dokonce turecké, albánské, britské zločince, kteří spolupracují ve stejném podniku a každý se postará o jinou fázi zajištění a distribuce nezákonného zboží. Dochází k dělbě práce v té nelegální ekonomice, která využívá silné stránky jednotlivých skupin. A já myslím, že jsou v tomto smyslu podnikavější, než jak jsme to viděli v minulosti. Nejsem si jistý, jestli to platí i v tom smyslu, jak do této míry funguje Itálie. Já bych byl velice rád, kdyby Europol a italské úřady více spolupracovaly. To je jedna z oblastí, na které bych se chtěla zaměřit z hlediska podpory, kterou my můžeme poskytnout členským státům do budoucna. Jak říkáte, toho ekonomického zločinu jsem tolik nepozoroval. Naprosto jsem nepochopil, vůbec jsem nepochopil, co říká pan Kirkov o britské vládě. Určitě říkal, že to nemá na mysli. Možná, že to říkal vůbec, tak prostě vůbec neberte v úvahu, co jsem říkal. Nicméně myslím si, že členské státy by rozhodně měly podpořit eh, naši činnost v oblasti boje proti organizovanému zločinu, měly by podpořit evropskou spolupráci. Je tady celá řada dalších aspektů, mohli odpovědět na spoustu dalších věcí, ale myslím, že paní předsedkyně, že byste asi chtěla postoupit ku předu. Děkuji vám, pane řediteli, za to, že jste přijal naše pozvání. Budeme mít jistě další příležitosti k setkání a chci zúraznit kolegům, že je nutné, zejména z naší strany, abychom brali na vědomí, že vy jste ochoten mezi nás přijít, také je třeba si uvědomit, že náš výbor by měl využít této vaší ochoty se vrátit a e, to, jak pozitivně přijímáte naše e, pracovní potřeby. Nyní můžeme tedy ukončit e, první část našeho zasedání výměnou názorů s panem Jean-François Gayho, což je divizní komisař francouzské policie. Zabývá se vyšetřováním ve své funkci. A kromě toho, že tedy zastupuje francouzskou policii, je expertem na organizovaný zločin. Budeme postupovat eh, obdobně jako do posud. Předám slovo panu Gejrodovi a posléze budou hovořit poslanci. Prosím, máte slovo. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl připomenout, že dnes ráno před vámi hovořím jako soukromá osoba, autor e, různých dokumentů a knih, nikoli tedy jako zástupce francouzského státu. Evropská unie dnes čelí čtyřem eh, kriminálním výzvám strategické úrovně. Především Evropská unie musí čelit eh, působení velkých eh, kriminálních organizací, které působí nadnárodně, ať už vycházejí z našeho prostředí či z jiného. Některé jsou spíše typickými klasickými bandity, protože takto působí tedy z kriminologického pohledu a jsou tedy skutečnými tajnými společnostmi. Banditismus a mafie se proví čtyřmi eh, způsoby. Za prvé, tyto eh, Zločinné organizace jsou polikriminální, to znamená, že se nespecializují na jednu jednotlivou činnost, eh, působí na základě toho, co jim vyhovuje na jednotlivých kriminálních trzích, na základě toho, co je pro ně nejvhodnější a nejvýhodnější. Jsou to sofistikované skupiny, investují do ekonomických a finančních eh, eh, typů zločinnosti, mohou se zabývat vydíráním, prodejem drog, padělků a nebo onlineovými sázkovými podvody. Nespecializují se úzce, přecházejí z jedné trestné činnosti do druhé na základě toho, co je nejvýhodnější. Eh, proto je zapotřebí, abychom si uvědomovali, že se jedná skutečně o eh, profesionály kriminální, kteří ve své eh, skupině prožívají skutečné kariéry. Druhým charakteristickým rysem je, že tyto velké organizace často působí na určitém území. Mají schopnost zakořenit a vytvářet pro sebe prostředí, které jim umožňuje další život. Vytvářejí si skutečné e, kriminální biotopy. Tato teritoriální logika je důležitá, protože tímto se také vysvětluje e, moc těchto skupin a uskupení. A tyto, tato uskupení expandují. Víme, že čtyři italské mafie a albánské hovořící klany se rozšířily v průběhu několika desetiletí po Evropě. A proto evropské území je hluboce kriminalizováno, eh, kriminální společnosti stále více pronikají do prostředí, pokud přímo nepronikly do státních struktur. Jak je možné, eh, že k tomu dochází? Eh, proto že není dostatečně známé toto pronikání do prostředí a proniká e, tiše. Třetím prvkem je, že jsou velice odolné tyto e, skupiny. Velice snadno se přizpůsobují sociálním a ekonomickým změnám a velice odolávají represi. E, státům se spíše daří regulovat, než vykořenit. Za čtvrté, tyto organizace spravují makroekonomické finanční toky a tímto ovlivňují hluboce politickou ekonomii ekonomickou i sociální stránku života. A dokonce eh, jej, objem jejich činnosti v některých případech překračuje HDP eh, eh, v některých státech. Nemůžeme tento jev chápat jako něco, co je na okraji společnosti, protože mají skutečnou moc. Před námi leží geografická kriminální mapa Evropy. Eh, jedná se nejen o narkomafie, eh, což jsou eh, turecké, italské a albánské gengy, které se rozšiřovaly dále a dále na sever. Je zapotřebí, abychom dobře sledovali takové ty šedé zóny, které umožňují šíření se zločinu. A z toho je patrné, že jakým způsobem se vlastně šíří Eh, tyto společnosti. Za druhé, Evropská unie musí čelit eh, útokům eh, finančním na makroekonomické úrovni. Takovou první poznámkou, kterou bych chtěl přednést, je, že deregulované, slepě deregulované finanční trhy jsou snadnou kořistí pro zločince. Nedávným příkladem je gigantický podvod s uhlíkovou daní, eh, který způsobil jen francouzskému státu škodu 1,5 miliardy eur a celé Evropě asi 5 6 miliard eur. Eh, druhou úvahou je, že boj proti eh, praní špinavých peněz je téměř kompletním neúspěchem. Je třeba zdůraznit, jak, jak negativní úlohu, úlohu zde sehrávají fiskální a bankovní ráje, které jsou silně mm, přítomny v Evropě. A také banalizace eh, právně finančních nástrojů, které toto umožní. Za třetí bych chtěl říci, že Ehm, existují i tzv. zločinci v bílých eh, límečcích, dochází tedy ke zločinnosti přímo na finančních trzích a v některé prostředí je kriminogenní. Ehm, realitní bublina ve Spojených státech umožnila rozšíření podvodů a eh, vytvořilo to prostředí, kde lidé nebyli trestáni za, své, eh, za svou trestnou činnost. Třetí výzvou pro EU je velký kybernetický prostor, který je v podstatě anonymní. Tento je velmi přístupný kriminálním e, subjektům, které mohou jednat velice hladce, rychle, netransparentně a nadnárodně bez hranic. Je to jakýsi virtuální prostor, který není důvěrhodně regulovan. Ku příkladu, například sport se eh, financuje z velké části onlineovými sázkami. Ale tyto sázky jsou ve velké míře stiženy podvody způsobovaný, eh, hm, způsobovanými organizovaným zločinem. A to se stává po celé planetě. Čtvrtou velkou výzvou EU je že musí čelit eh, finanční krizi a jejím důsledkům, které vznikly v dopadu nebo jako důsledek americké nemovitostní bubliny. Tato situace se stala eh, zdrojem obrovského zisku a příležitostí eh, historického významu pro organizovaný zločin. Je třeba, abychom měli také na paměti, že dochází tedy ke zločinnosti u těch bílých limečků, eh, ať už to jsou policisté, celníci, soudci a podobně. Banky mají nedostatek likvidity nebo e, případně jsou málo solventní, proto půjčují méně. To znamená, že malé podniky se chtějí nějakým způsobem financovat. Financují se prostřednictvím šedého bankovnictví a tyto prostředky pocházejí od organizovaného zločinu. Peníze se takto přímo e, recyklují, e, perou a tímto způsobem organizovaný zločin posiluje svou penetraci do legální ekonomiky. Dopady kriminálních jevů jsou často neviditelné, ale hluboké a trvalé. Ehm, je tu velký rozdíl oproti terorismu. Terorismus je viditelný, ale je relativně málo letální. Ehm, zatímco organizovaný zločin u bílých límečků je diskrétní, ale je jak přímo, tak nepřímo velice letální. Nicméně je málo vidět. Ehm, je málo vidět i v naší mediální společnosti. A tak tyto příležitosti se dále rozvíjí pro um, zločinnost organizovanou. Organizovaný zločin také proniká do politického systému prostřednictvím systémové korupce a tak vznikají skuteční, eh, skutečná kriminální buržoazie neviditelná ruka je nahrazována kriminální rukou, která ovlivňuje veškerá pravidla ke škodě jak rozpočtu států, tak zdraví spotřebitelů, životního prostředí i ekonomického rozvoje. Organizovaný zločin zabíjí, ale také ničí a ochuzuje. Eh, často si lidé neuvědomují skutečný dosah eh, organizovaného zločinu. Organizovaný zločin se dokáže různě měnit a spojovat. Může spolupracovat na jedné straně jak s terorismem, tak na druhé straně s bílými límečky. A vidíme tedy, že dochází k obrovské šíři této organizované zločinnosti. Například je tu organizovaná zločinnost bílých límečků. Musíme proto být velice bdělí a sledovat, jakým způsobem se může proměnlivě eh, vyvíjet organizovaný zločin. Je třeba Eh, to vidět v celém eh, globálním pohledu makroekonomickém. Zaprvé dochází k balkanizaci nebo fragmentalizaci světa. Od roku 1945, kdy jsme měli zhruba 40 států, je jich nyní 200. Velká část z nich to jsou takové potěmkinovy státy, jsou to státy slabé nebo snadno narušitelné právě organizovanou zločinností. Za druhé dochází ke globalizaci nebo řekněme mondializaci ve francouzštině. A další je velký důraz na obchodní výměnu a finance. Za čtvrté je to dogmatická deregulace trhu. To je velice důležitá věc, protože deregulace je kriminogenní a může poskytovat příležitosti pro organizaci zločin. Za páté to je rozprovací efekt boje proti teroristu, teroristům a e, za poslední to jsou dopady finanční krize, ale o nich už jsem se zmiňoval. Na závěr bych chtěl říci, že v tomto chaotickém světě po konci eh, studené války eh, organizovaný zločin představuje skutečnou strategickou výzvu, která přesahuje jen eh, úlohu soudů nebo represivních orgánů, ale má geopolitický rozměr a makroekonomický rozměr. Je zapotřebí, abychom Eh, měli skutečné poznatky, hlubokou znalost a věděli, jakým způsobem bojovat proti hm, proti tomu opomíjení eh, organizované zločinnosti. Nemůžeme hm, bojovat eh, proti něčemu, co ignorujeme, popíráme nebo relativizujeme. Je zapotřebí, aby toto bylo jasné všem veřejnosti i politikům. A za druhé je zapotřebí dávat prioritu informovanosti abychom byli proaktivní a měli jasné intelektuální metodiky v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám, pane Gero, za přesnost, s níž jste nám předložil váš výklad. Nyní hned přistoupíme k otázkám. Budou hovořit zástupci jednotlivých politických skupin. Paní Matěje za EPP, dvě minuty, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní, před, paní předsedkyně. Já jsem chtěla položit jednu otázku, na kterou ještě nepřišla řeč. Vy to tady zobrazujete spíše jako jev moci než peněz. Mohl byste se k tomu trošku blíže vyjádřit. Zda tedy je to soustředění spíše na moc než na peníze. Pak bych chtěl vědět, proč. Proč se nám nikdy nedařilo efektivně bojovat proti organizovanému zločinu? protože nikdy vlastně zřejmě nebylo možné na národní úrovni se zorganizovat natolik, aby bylo možné pořádně bojovat proti organizovanému zločinu. A musíme tedy to dělat tak, aby to bylo efektivnější, než to jde na národní úrovni. Za SAD pan Kročeta? Děkuji. Děkuji vám, pane Gejro. Ještě jednou vám chci poděkovat za vaši analýzu, sice stručnou, ale nesmírně detailní. Každý z těchto detailů by si zasloužil hodinové a hodinové eh, diskuze. Děkuji vám za to, že jste vytyčil alespoň to rámec. Věřím, že tento rámec, který jste předestřel, je rámcem tedy organizovaného zločinu, který překročil rámec, který tradičně už zde byl, který byl rámec našeho tradičního chápání, spíše tedy kozy nostry než mafie jako takové. Byl to model kozy nostry, eh, který spočíval v teritoriální kontrole, to znamená, že nyní mafie už eh, pronikají dále do Evropy a eh, jakýmsi mm, vojenským způsobem postupují dál. Potom to je to, ta buržoazie kriminální, o které jste hovořil, to je takový další nový prvek. Já nevím, zda je to zrovna ten nejdůležitější prvek eh, v tom, co jste uvedl. Jedná se o bílé mm, koně, Eh, kteří, za kterými se mm, skrývají eh, skutečné činy mafie. Ale spíše mám za to, že se jedná tedy o, o buržoazii, která eh, působí ilegálně. A s tím souvisí také Eh, nesprávné jednání v oblasti politiky. Já souhlasím s vaší analýzou, jsou to věci, které někteří z nás vidí již celé roky. Eh, vidíme, že situace byla tedy eh, se objevila jako naléhavá, ale nyní už je naléhavá nejen v Evropě, ale i za hranicemi Evropy. Někdy přemýšlíme o jméně. Ještě dnes se setkáváme se zvláštní jaksi neochotou, s níž se o tomto diskutuje v Evropě, ať už je to trestní právo nebo záležitost eh, jednotlivých členských států, na kterou se někteří odvolávají. Spíše bychom měli přemýšlet o společných opatřeních eh, jimiž bychom čelili právě těmto charakteristickým prvkům organizované zločinnosti. Já se samozřejmě, protože pocházím ze země stižené mafií, tak také chápu, jakým způsobem se vyvíjela mafie. Vy jste mluvil o tom, že, eh, že organizovaný zločin eh, nesouvisí úzce jen tedy se sociálně stiženými oblastmi, ale eh, s prostorem ve společnosti, který přináší zisky. To je pro nás důležité. Podívejme se na balík směrnic které by měly být eh, naléhavě přijaty a eh, v členských státech eh, mm, se tomu tak někdy nestává. Víme, že některé druhy mafií a těchto organizovaných uskupení se stávají téměř nečitelnými pro lidi, kteří nemají zkušenosti s organizovanou zločinností tohoto typu. Za Alde pan Newton Dan. Velice děkuji za prezentaci. Pro mě hlavní eh, slovo, které se použili, je balkanizace světa. Kdybychom vám k tomu dali zmocnění, tak eh, jaká by byla vaše představa o tom, jak by Evropa a svět měl proti tomu bojovat? Jak by byly možné bojovat proti zločinné činnosti na celosvětové eh, scéně? Co byste dělal? Ehm, per la GUE adesso... Za GUE, pan Sondergaard, dvě minuty. Mange tak for, for oplægget. Ehm, ja... Děkuji. Já mám několik otázek. Chápu, že tady pracujete s termínem, kterému se říká zkrachovaný stát. To může využívat eh, terorismus. Mluvíte také o balkanizaci a mluvíte o zkrachovaném státu, čehož mohou kriminální ganky používat, eh, využívat. Takže pokud vám dobře rozumím, řekněte o tom prosím něco víc. A za druhé, eh, můžete se více vyjádřit kde regulovaným finančním trhům a do jaké míry to právě vedlo k posílení kriminálních gangů. Jaké zatím působí mechanismy? Minuto per loro valore Jacolino. Sì, grazie signora Presidente. Ho ascoltato anch'io con vivo in... Děkuji, ehm, pane předsedkyně. Já jsem také s nesmírným zájemem si vyslechl eh, projev a eh, řečník velice jasně vyjádřil, v jakém rozsahu existuje eh, tento jev kriminální zločinu, že sice často je i teritoriálně rázo, ale že jsou tady také propojení mezi politiky a mezi tímto zločineckým podsvětím, že to je jasné. Čekáme zprávu, která se má zaměřit na legislativní návrhy a politická řešení a proto potřebujeme, abyste nám v tom poradil. Vy jste nám už dal mnoho námětů a za to vám děkujeme, ale jaká si myslíte by byla vhodná legislativa na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie? V tom se musíme vyznat. Uvědomujeme si, že je třeba něco udělat, eh, navrhnout eh, legislativu, ale jde o to, jakou. Víme, že organizovaný zločin proniká do našich společností Víme, že se zvláště dobře e, zakopal v těch oblastech té nízké HDP, v těch okrajových oblastech, kde je více chudoby. A víme, že zločinná činnost se zaměřuje na zneužívání evropských fondů. A tady je často přítomnost organizovaných gangů velice silná, čili na to se musíme hodně zaměřit. A jde o to, aby se vytvořila zpráva, která by byla relevantní a užitečná pro ostatní evropské instituce, ale která by také byla důležitým odrazištěm pro další akce a podpořila by spolupráci, spolupráce po celých Evropě. Děkuji mnohokrát. Velice stručně, já bych chtěl připojit tolik, že už jsme dostali hodně informací, padlo tady mnoho statistických údajů, nicméně není úplně jasné, jak by se mělo postupovat proti organizovanému zločinu a korupci. Možná, že bychom v první řadě si měli připomenout, jaký hlavní cíl sledují zločince. Jim jde v první řadě o peníze. A pokud bych měli problém s tím, jak se k těm penězům dostat a jak je používat, pak bychom asi měli úspěch v tom, že by se nám podařilo snížit um, úroveň organizované zločinné činnosti. V jakém směru bychom měli jednat? Děkuji pan Schmidt, ta pouhá minuta. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za vaše úvodní poznámky. Já bych řekl asi tolik. Deregulované finanční trhy zajisté nejsou tím hlavním problémem. To možná je součást problému. Ale eh, musíme se snažit v první řadě uzavřít mezery v legislativě. A pokud to budeme dělat správným způsobem, Nemyslím si, že to bude ale jediná cesta, jak eh, vymítit trestnou činnost. To by k tomu pořád ještě nesnašilo, čili nelze to svádět na deregulované finanční trhy, protože zase by si našli něco jiného. Eh, ta bublina na stavebním trhu eh, v Spojených státech nakonec byla rozhodno, rozhodnutím kongresu Freddie Mark a Freddie May. Čili myslím si, že jsme měli asi 38 různých důvodů pro finanční krizi, ale to byla spíše taková poznámečka. Ale teď můj dotaz. Ptám se, zda potřebujeme skutečnou federální policii v rámci Evropské unie takovou, jaká existuje v USA. Myslíte si, že to by nám pomohlo v boji proti zločinnosti? Grazie, direktore. Ehm. Děkuji vám pane komisaři. Než vám předám slovo, chci vám poděkovat za vynikající syntézu, za schopnost, jí eh, jste dokázal tak stručně předložit jasný obrázek nejen problémů, ale i toho, co by mělo být řešením ze strany institucí. Chtěla jsem se vás otázat na základě vaší zkušenosti je tedy nezbytné, teď o tom hovořil kolega Schmidt, eh, zda je zapotřebí mít federální policii. Ale jaký je váš názor? Chci zeptat, je podle vás nezbytné, aby Evropská unie se vybavila jednotným legislativním textem eh, pro boj proti organizovanému zločinu? Paní Borsellino mluvila o tom, že eh, takový zákon nebo článek 416a by měl být po celé Evropské unii. Takže bychom měli tímto způsobem všude uznávat eh, eh, eh, združení za účelem činnosti mafiánského typu. Jak takto bránit zakořeňování mafiánské činnosti v našich členských státech? Já se pokusím stručně odpovědět na všechny tyto různé dotazy a poznámky. Já chci říct, že opravdu zde hovořím jako soukromý autor nyní, nevyjadřuji se zde oficiálně za francouzské orgány. Nejdříve bych chtěl odpovědět na první dotaz. Ano, eh, současné eh, fenomény eh, zločinné organizace jsou finančního, ekonomického, sociálního typu. Vzpomeňme si na klany kam, kamoristické v kampánii, jak fungovaly. Fungovalo to tak, že byl nějaký majitel společnosti, zaměstnavatel, který měl určitou eh, schopnost eh, také eh, poskytovat hlasy, tak určitou likviditu mohl investovat a tak dále a šířit svůj vliv. Když dochází k teritorializaci, tak eh, potom mafiánská činnost proniká i do různých aspektů života společnosti. To není vůbec marginální otázka. To je velice centrální, ústřední eh, bod jejich činnosti. Je to vidět u italské mafie, je to vidět v jiných částech Evropy. Ehm, Mnohokrát se hovořilo tedy o eh, národní nebo eh, evropské působnosti mafií. Je zapotřebí, abychom měli společné právní standardy. Společné právní standardy, standardy tak, eh, abychom v oblasti soudnictví takto mohli působit. Přesně tak, jako tam hovořil ředitel Europolu. Současně bych si chtěl dovolit pár poznámek k tomuto tématu. Především členské státy se nemohou zbavit své eh, vnitrostátní národní zodpovědnosti. Ne, Evropská unie nemůže činit to, co eh, členské státy nemohou či nechtějí. Takže Evropa musí přijít jen jako jakýsi dodatek, nemůže nahrazovat členské státy. žádný členský stát nemůže dělat něco za italský stát nebo francouzský nebo slovinský stát, pokud si tyto státy sam, sami tak nepřejí. Takže první zodpovědnost je zodpovědnost státu. Třeba, že by bylo zapotřebí, abychom měli společné tedy eh, právní eh, eh, koncepce v rámci soudnictví. Eh, neměli bychom zapomenout eh, na to, že je mnoho zemí eh, po světě, které mají vynikající institucionální systém, vynikající soudnictví, právní systém, ale něco jim chybí. Neprovádějí to určitým způsobem dobře, třeba proto, že na to nemají prostředky. Například Mexiko má vynikající legislativu v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Ale mm, Otázka je, jak je aplikována. Potom k balkanizaci světa. Balkanizace, toto rozdrobení světa, eh, svět se změnil, hluboce se proměnil ze 45 států nebo 40 států v roce 45. Eh, jich teď máme eh, spoustu a je možné, že v následujících deseti letech vzniknou další stát. Je to určité Eh, historické eh, působení, víme, čím to vzniklo, víme, že kořeny vycházejí tedy z eh, postkolonizačního obd- koloniálního období, potom, když padla éra komunismu. S tím se nedá nic dělat. My nemůžeme nebo nemáme soudit tento fenomén. Na druhé straně si musíme být vědomi dopadů, které tento vývoj má. Mnohé z těchto nových států nemají Eh, pravomoc soudní, politickou, policejní. Jsou určité státy, kde policie nebo celní systém to je nějaký tucet lidí, které lze tedy vycvičit, vytrénovat. Ale podívejte se, jak se tam mění tedy poměr sil v takovýchto státech. Eh, pro, na jedné straně stojí tedy státní moc, takto omezená, a na druhé straně kriminální moc. Dochází tedy k obrácení poměru sil, k obrácení eh, poměru suverenity působení na určitém území. Nebudu se tedy vracet příliš té deregulizaci a k toxickým aktivům a, a eh, půjčkám ve Spojených státech. Předložil jsem tu myšlenku, eh, že Eh, realitní bublina eh, byla eh, příležitostí k takovýmto k takovémuto kriminálnímu působení, ale to je jiné téma. Přijetí evropských standardů je podle mého něco zásadního, tak aby se sjednotila praxe. Ale nejdůležitější je, abychom především si přestali zakrývat oči. Zemi, země na jihu Evropy Evropy mají eh, už eh, vypěstovanou vnímavost vůči mafiím a kriminalitě organizované, protože mafie jsou jen droboučkou součástí organizovaného zločinu. A je zapotřebí eh, vzdělávat, výchovně v tomto působit. Některé formy organizované zločinné činnosti nejsou vidět, nejsou patřičně známy, jsou nenápadné. Jejich působení je velice eh, komplexní a daří se jim pronikat eh, do eh, prostředí, zakořeňovat se v ekonomické i politické tkáni státu. Děkuji vám, pane Gerode. Děkuji vám především za tu vůli věnovat eh, tomuto tématu eh, čas, za, vaši, za váš zájem. My eh, pocházíme tedy ze země mafie, jako Italové, ale málo kdy se setkáváme s osobami, které nepocházejí z Itálie, jsou si vědomi tohoto všeho. Srdečně za celý výbor vám chci poděkovat za to, že jste přijal naše pozvání. Také bych vás chtěla požádat, zda byste nám dal, pokud je to možné, kopii eh, vašeho příspěvku, aby si to mohli přečíst tedy nejen ostatní. Aha, už ji máme, děkuji, výborně. A tímto jsme uzavřeli tedy první sekci našeho zasedání a nyní se eh, dáme do druhé části. Eh, pan eh, náměstek ředitele Pisu Zejn eh, nám předloží svou prezentaci ohledně zlepšování součinnosti a spolupráce mezi institucemi a orgány zapojeným do boje proti organizované zločinu na státní, unijní a mezinárodní úrovni. V tomto tématu budeme pokračovat ještě odpoledne. Nyní tedy bude hovořit pan Karlo Zejen, zástupce Eurojustu. A ten bude moci hovořit o tom, jak se dá zlepšit spolupráce a synergie mezi institucemi a orgány, které eh, bojují proti organizovanému zločinu a eh, také proti eh, praní špinavých peněz, to jak na úrovni národní, mezinárodní či evropské. Pane náměstku ředitele, prosím, vysvětlete nám, jakým způsobem především lze optimalizovat tyto synergie. Prosím, máte slovo. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, nejprve bych chtěl poděkovat za pozvání Eurojustu pro Eurojust na toto zasedání. Také bych rád omluvil Michela Koningse, prezidenta Eurojustu, který dnes nemohl přijet, která nemohla přijet do Bruselu. Musí předsedat plenárnímu zasedání kolegia národních členů Eurojustu a připravuje také prezentaci, kterou bude mít ve čtvrtek ve výboru LIBE, který seznámí s výroční zprávou Eurojustu za rok 2011. Já jsem dnes dopoledne slyšel dvě věty. První byla, Eurojust nefunguje, a druhá, Eurojust nefunguje dost dobře. Já myslím, že mě čeká docela velká výzva, abych vás přesvědčil, že je to právě naopak. Ale věřte mi, to jsem rozhodně neměl v úmyslu a moje prezentace se zaměří také na otázky, nebo oblasti, kde je možné vylepšit práci Eurojustu. A když mi čas dovolí, krátce vás seznámím i s tím, když si vezmeme současný právní rámec, v čem spočívají omezení práce Eurojustu. jsem si vědom toho, že zatím možná naše organizace nedosahuje takového uznání a nerozpoznávají ostatní stejně jako značku Coca-Cola. Nicméně začnu úkoly a misí, posláním Eurojustu a dotknu se také nástrojů, které máme k dispozici. A potom vysvětlím, rozhodnutí o Eurojustu z roku 2009 a nástroje, které to přineslo do naší práce. Dotknu se také organizovaného zločinu, korupce a praní špinavých peněz z pohledu Eurojustu. A na závěr vám uvedu určitá čísla a možná také určité příklady. Nyní tedy právní rámec. Připomněl bych, že Eurojust vznikl v roce 2002. Na konci roku 2002 se přestěhoval do Hágu a nové rozhodnutí o Eurojustu bylo přijato v prosince 2008 a začalo platit v červnu 2009. To rozhodnutí dalo této organizaci větší pravomoci v každodenní činnosti. Proč zmiňuji to nové rozhodnutí o Eurojustu? Především proto, že ne všechny členské státy měly čas do června 2011 na implementaci toho rozhodnutí, ale ne všechny členské státy to udělali. A je třeba říct, že v naší každodenní práci je to určitá překážka pro úspěšnou činnost. Nicméně právní rámec není pouze něco, co je dáno, je to také něco, co se vyvíjí a chtěl bych připomenout, že dvě články z Lisabonské smlouvy se týkají činnosti Eurojustu, nebo je v nich zmiňován Eurojust. První z nich je článek 85, který odkazuje na strukturu, právomoci a hodnocení Eurojustu ze strany parlamentů. A když mluvím o parlamentech, mám na mysli jak hodnocení ze strany Evropského parlamentu, tak ze strany národních parlamentů. A nyní zpět k článku 85. Samozřejmě strukturu Eurojustu je možné vylepšit, aby byl ještě efektivnější, ale podle mého názoru, podle názoru Eurojustu, je tady ještě druhý aspekt článku 85, a totiž pravomoci svěřené organizaci. To je také důležité. Článek 85 také předpokládá pravomoc zahajovat vyšetřování a navrhovat stíhání. Jen bych připomněl poslání Eurojustu podle článku 5 Lisabonské smlouvy, a pak ještě samotný cíl a účel naší práce. A tady cituji rozhodnutí Rady pro spravedlnost a vnitro z prosince 2000, která rozhodla, že posláním Eurojustu je účinněji řešit, a nyní se dostávám také k zadání nebo poslání tohoto výboru, účinněji řešit otázky přeshraničního zločinu, zejména pokud je organizovaný a dotýká se dvou či více členských států. Cíly Eurojustu je stimulovat a vylepšit koordinaci vyšetřování a stíhání, vylepšit spolupráci, usnadněním vzájemné právní pomoci a vyhošťování, jde především o evropský zatýkací rozkaz a má podpořit příslušné orgány v členských státech, když řeší závažné přeshraniční zločiny. Co se úkolu Eurojustu týče, ty předpokládá člán, článek 6, pokud je o pravomoci národních členů podle nového rozhodnutí o Eurojustu a také se tím zabývá článek 7. Tam jde o pravomoci kolegia neboli plenárního zasedání národních členů Eurojustu. Především jde o vyšetřování nebo stíhání o žádosti podávané příslušným orgánům, aby prošetřili určité činy. Je třeba zohlednit, že některá země může mít lepší předpoklady pro stíhání než jiná, je třeba koordinovat, zřizovat společné vyšetřovací týmy a důležité je také, že je potřeba zajistit výměnu informací. A teď se dostávám k zásadní části naší práce. Eurojust má prozatím pouze pravomoc podat žádost, žádat. Nemá pravomoc nebo možnost nebo povinnost požadovat, aby justiční orgány v členských státech například přistoupily k vyšetřování a stíhání. To se týká i článku 85 Lisabonské smlouvy. Nebudu zmiňovat ostatní úkoly. Kromě operační činnosti na takzvané úrovni 3, což jsou koordinační schůzky Například pokud jde o organizaci zatýkání, současného zatýkání v několika členských státech nebo prohlídek. Tyto činnosti lze organizovat na koordinační schůzce Eurojustu, ale kromě toho máme ještě technické a strategické schůzky, pokud jde o konkrétní zločinné skupiny nebo obecně o zločinné jevy a patří tam také organizovaný zločin. Možná tři věci, které je možné zmínit a které konkrétněji zmiňuje nové rozhodnutí o Eurojustu, ale jak jsem říkal, toto rozhodnutí stále ještě neimplementovalo několik členských států. Myslím, že to je víceméně třetina států. Rozhodnutí o Eurojustu z roku 2009 se týkalo našeho zapojení do společných vyšetřovacích týmů. Zavádí koordinaci pohotovostní a také v článku 13 do značné míry ošetřuje zlepšenou výměnu informací. A možná něco málo ke společným vyšetřovacím týmům. To je možná téma, které by mohlo způsobit problémy Eurojustu v budoucnu a možná také dalším evropským institucím, protože ty se také budou muset této souvislosti zapojit prozatím a vy víte, že na začátku společné vyšetřovací týmy byly považovány za v podstatě něco jako mrtvě narozené dítě, nebyly to vůbec se nezřizovaly a jeden z důvodů vždy byla nedostatečná finanční podpora pro tyto vyšetřovací týmy. Pak se iniciativy chopila Evropská komise, zajistila možnosti financování pro vyšetřovací týmy. 95 eh, zajistila Evropská komise a Eurojust pouze zbývajících 5 a dá se jen říct, že finanční příspěvek pro zřizování společných vyšetřovacích týmů skutečně podpořil zřizování těchto týmů. Jen bych zmínil, že Eurojust od roku 2010 do roku 2012, a tady mluvím o měsíci červnu, finančně podpořil 65 společných vyšetřovacích týmů po celé Evropě. Nové rozhodnutí o Eurojustu také zavedlo koordinaci, hotovostní koordinaci. Takže Eurojust je k dispozici prokurátorům, vyšetřovatelům 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Uvedu vám stručný příklad. Vzpomínám si, že v prosinci loňského roku, zhruba v 10 hodin večer, mi telefonoval francouzský kolega, který mi řekl, že francouzské úřady vyslýchají podezřelého v případě mezinárodního zločinu a podezřelý právě připustil, že má na lucemburském bankovním účtu 3 miliony eur. Nebylo známo, protože šlo o organizaci, jestli k tomu účtu mají eh, podpisové právo ještě další osoby. Takže bylo možné alespoň přes noc zajistit zmrazení toho účtu. Kolega mi volal v 10 hodin večer, já jsem se přes noc spojil s Lucemburskou finanční spravodajskou jednotkou a s úřadem prokurátora a další ráno v 9 hodin, než se banka otevřela, byl ten účet zmrazen a zabaven formálním způsobem v průběhu dne. Já jsem přesvědčený o tom, že bez té pohotovostní koordinace by to nebylo možné. Takže opakuji, a rád bych zmínil, že pokud jde o výměnu informací, abychom vylepšili naši práci, členské státy rozhodně musí implementovat nové rozhodnutí o Eurojustu. A také bych zmínil spolupráci s Europolem. Podrobnější údaje najdete na obrazovce. Z pohledu člověka z praxe bych eh, ještě zmínil ty ta kontaktní místa. My jsme v současné době naplní na 17 z nich. Ale když zvážíte, že Europol byl zřízen především pro analytické účely a Eurojust pro operační účely, nám připadá logické, že Eurojust by byl napojený na všechna ta kontaktní místa Europolu, včetně těch, která se zabývají terorismu. Tady mám na mysli A, dvojité VF, jak se tomu dřív říkalo. Na, mám na mysli Hydru a Dolphin. A zmínil bych také spolupráci s OLAFem. Ta už teď probíhá plnou parou a zmínil bych, že v roce 2011 například OLAF 8 velkých případů od, předal Eurojustu a byli jsme také na osmi koordinačních schůzkách. To jen, abyste si udělali představu o tom, jak to stále vypadá, kolik máme práce. Řešili jsme přes 1400 případů a jak už bylo řečeno, teď v polovině června to vypadá tak, že letos to bude rozhodně víc než 1500 případů. Tady to máte rozdělené podle typů zločinů, prioritních typů. Vidíte, že největším nebo nejdůležitějším typem zločinu pro Eurojust je obchodování s drogami a z části to souvisí, já myslím, že alespoň třetina souvisí také s organizovaným zločinem. To též platí pro obchodování s lidmi s praním špinavých peněz. A také bych rád požádal, abyste se podívali na poslední sloupeček. A také to souvisí s organizovaným zločinem. Ještě pár čísel. Loni Eurojust řešil 26 případů korupce. V těchto případech jsme měli 19 koordinačních schůzek. Při jedné z nich vznikl JIT, společný vyšetřovací tým, pokud jde o praní špinavých peněz, o tom se také mluvilo, tam bylo 102 případů, 122 případů praní špinavých peněz je z hlediska Eurojustu čtvrtým nejběžnějším typem zločinu, který musíme řešit. Tam proběhlo 27 koordinačních schůzek v tomto kontextu a vznikly dva společné vyšetřovací týmy. A také dva vyšetřovací týmy v souvislosti s obchodu. A pokud jde o případy organizace zločinu, Zaznamenali jsme v roce 2011 197 případů, 56 koordinačních schůzek a vzniklo 6 společných vyšetřovacích týmů. A teď možná jeden případ, protože vidím, že už opravdu nemám čas, abych vám ukázal limity, na které Eurojust prozatím naráží Máme tady operaci Dracula. Byla to rumunská zločinecká organizace, která se specializovala mimo jiné na vloupání do nově postavených kancelářských budov. Většinou šlo o národní společnosti. A krátce po té, kdy tam byla instalována informační technika, do těch budov oni se tam vloupali a ukradli ten materiál. modus operandi zahrnoval také to, že si vybírali budovy, které byly blízko dálnic, což jim umožnilo rychle to přepravit do zahraničí. Byli aktivní ve Francii, v Lucembursku a v Belgii. Ale mělo to také vliv na Dánsko, na Spojené království Pře- převáželo se to do Německa, od tamto také do Rumunska. Tam se to prodávalo a docházelo také k praní špinavých peněz. Ve Francii, v Lucembursku a také v Belgii byly zadrženy, a také v Nizozemsku byly zadrženy určité osoby. Takže vyšetřovací soudce žádal na úrovni Eurojustu koordinaci a na této koordinační schůzce vznikla následující otázka. Návrh databáze ukradeného materiálu, což by umožnilo propojit ten materiál s konkrétními případy vloupání, ke kterým došlo. Dále zřízení databáze pro profily DNA, to bylo také navrženo, protože profily DNA byly získány z odcizeného a zpět získaného materiálu, což by také mohlo vést, protože to byly profily DNA, DNA osob, které patřily k těm organizovaným skupinám a už byly zadržené. Takže by to bylo uh, užitečným nástrojem v tomto kontextu. Vyšetřovací soudci v jiných zemích možná pak mohli chtít také výslech takovýchto zdržených osob. Pak to byla ještě otázka konfliktu eh, zákonů, zvlášť v případě organizovaného zločinu. A v neposlední řadě na této koordinační schůzce bylo navrženo zřízení společného vyšetřovacího týmu, navrhl to vyšetřovací soudce. Bohužel, vyšetřující soudce. Bohužel, aniž bych zacházel do podrobností, nebo aniž bych uváděl důvody, odmítnutí. Všechna tato opatření byla zamítnuta a teď se vracím k tomu současnému právnímu rámci Eurojustu. V tomto kontextu se s tím nedalo nic dělat a nebylo by pomohlo ani to nové rozhodnutí o Eurojustu. Já myslím, že už jsem trošku přetáhl svůj čas, omlouvám se, ale mohu potvrdit, že jsem vám k dispozici, pokud budete mít dotazy. Děkuji vám. La ringrazio, vice Děkuji vám, pane náměstku ředitele, ano. Ehm, v podstatě to jsme my, kdo zatím naakumuloval, naakumuloval spoždění, takže se vám eh, omlouvám. Je ale Pravda, že musíme skončit ve 12.40, eh, takže vás si požádat, abyste opravdu drželi řečnický čas jako první paní Matěje. Merci, madame la présidente, et merci aussi au directeur. Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi eh, Eurojustu za velice zajímavé sdělení. Myslím si, že by bylo vynikající, kdybychom měli možnost se podívat eh, ještě na ty vaše slajdy, kdybyste nám je laskavě poslal e-mailem, bylo by to velice užitečné. Vy jste tady hovořil o společných týmech a že v některých případech eh, se vám dostalo ze strany členských států odmítnutí. že někdy členské státy nechtěly využívat této možnosti spolupráce na vyžádání. Nechci, abyste někoho jmenoval, spíše by mě zajímalo, za jakých okolností členské státy odmítly možnost pracovat v rámci společných vyšetřovacích týmů a jak to zdůvodnili. Zda to mělo opravdu dobré důvody. A zda se tím podařilo něco udělat. Sede pan Kročeta. Bude to jednoduchá otázka. Eh, často ohledně Eurojustu eh, se mluví o nedostatku iniciativy. A to značně omezuje pravomoci, i výkonnost, i to, co Eurojust může udělat – praxi Eurojust se aktivuje jen na žádost členských států. Nemáte za to, že by bylo zapotřebí přejít k posílení Unie a možností tedy působit nebo zamezovat eh, organizovanému zločinu v jeho činnosti, tak aby měl Eurojust eh, pravomoc začínat vyšetřování. Děkuji za Alde. Pan Newton Dunn. Thank you. Děkuji. Kdybyste na okamžik zapomněl, že eh, představujete Eurojust a kdybyste hovořil jenom jako zaujatý občan. Dnes představitel Olafu nám říkal, že potřebujeme Evropský úřad, eh, Evropskou prokuratoru. Ty souhlasíte s tím z hlediska širšího obrázku? Ne, jak už to zástupce Eurojustu, jak se na to díváte? Děkuji pan Sondergaard za GUE. Jo, a eh, tak eh, for, for oplægget. Děkuji za vaši prezentaci. Vy jste se zmiňoval o rozdílu mezi Europolem, který schromažďuje informace, a mezi Eurojustem, který je spíše operačního zaměření. Ale náš problém spočívá v tom, že vždycky, když máme slyšení, když uh, věci studujeme, když s vámi hovoříme, tak vždycky slyšíme o tom, že tady jsou problémy spolupráce mezi Europolem a Eurojustem. Já nevím, jestli je tomu opravdu tak, ale možná, že problém spočívá ve struktuře. Není to proto, že vznikají tyto problémy se spoluprací? třeba něco je ve struktuře těch organizací nebo v mandátu, eh, co způsobuje ty konflikty nebo nedostatečnou spolupráci. může to vysvětlit? Slovo má pan Jakolino. Děkuji vám, paní předsedkyně. Právě jsme si vyslechli výklad eh, zástupce Eurojustu, který nám vysvětlil, jaká omezení má činnost Eurojustu. Můžete nám říci také něco o činnosti těch styčných eh, soudců, které poskytují členské státy k dispozici pro koordinování eh, při vyšetřování? Jak lze to, tuto spolupráci posílit prostřednictvím lepšího využití těchto významných specialistů, kteří jsou důležitými lidskými zdroji? význačná jejich specializace a rozsáhlé zkušenosti. Děkuji. Paní Borselino jako poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Zástupce Eurojustu nám velice jasně vysvětlil, co činí Eurojust, jak pracoval, co vykonal, předložil velice vyčerpávající příklady. Chci se zeptat, co ještě schází Eurojustu, jaké nástroje byste si přál mít a které doposud nemáte. Ať už to jsou tedy ty společné vyšetřovací eh, skupiny, o kterých už jsem se ptala dříve eh, ohledně Europolu a neměla jsem k tomu eh, odpověď. Jak tedy posílit tuto spolupráci, protože nikdy na to není personál v členský státy nebo dost prostředků. Uvědomuji si, jak obrovský objem peněz uniká státům kvůli organizovanému zločinu. Takže si myslím, že z tohoto pohledu by bylo velice výhodné věnovat prostředky na eh, zamezování této trestné činnosti. A nebo jaké následky byste si ještě přáli, co ještě nemáte k dispozici? Děkuji. A předám opět slovo panu náměstku ředitele. Pět minut máte na odpověď, prosím. Thank you, madam. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Doufám, že budete souhlasit, že eh, pět minut na šest otázek zrovna moc není. První otázka se týkala důvodu, proč eh, někdy členské státy odmítají Eh, zareagovat na požadavek, který se naformuluje na koordinačním zasedání, nebo když je požadavek na společné vyšetřovací týmy a oni to odmítnou. Někdy to byly celé legitimní důvody. Například eh, já nechci zase nikoho jmenovat, ale řeknu vám, s čím, jste se, s čím jsme se setkali. S obavou, eh, kterou často eh, způsobuje ta mezinárodní divenze, že se prostě soudci bojí spolupracovat na, na mezinárodní eh, úrovni a vytvářet společné vyšetřovací týdny. Co, co tím myslím, když říkám, že se bojí eh, mezinárodní dimenze? Lidé z praxe pochopí, eh, že soudci si musí ty kauzy položit na pravou stranu, na levou stranu. Například, když někdo je podezřelý a je v předběžné eh, vazbě, pak musí postupovat rychle, protože na to mají určitý omezený čas. A pak ten případ se velice často komplikuje, když se udělá společný vyšetřovací tým a proto se soudci někdy bolí, že by včas nedokázali ten případ dokončit. To si myslím je zcela legitimní důvod. Ale doufáme, že soudce, který má na starosti rozhodnutí, že pak třeba bude moci přidat ještě rok nebo dva eh, k odnětí svobody když se to vyjednává, projedná mezinárodně, i když tohle jsme ještě nemohli proskoumat dost podrobně. Druhá věc eh, chybí právo na iniciativu vyšetřování a stíhání. Odpovědí je článek 85 Lisabonské smlouvy, která stanoví, že Eurojust má mít možnost rozhodnout eh, o navrhnutí stíhání a vyšetřování, tedy že má mít možnost takovéto iniciativy. Dále byla otázka týkající se vztahu mezi Europolem a Eurojustem. Já si nemyslím, že by tady byl nějaký zásadní problém ve vztahu mezi těmito dvěma organizacemi. Kráčíme správným směrem. Například eh, je ovšem třeba mít i komunikační nástroje, je třeba eh, řešit určité otázky, například když Europol poskytne informace Eurojustu, tak eh, co s ní může udělat? Dá ji členskému státu nebo eh, organizaci? Možno-li tedy tyto informace předat národním orgánům? To jsou všechno otázky, které třeba řešit. Já nevidím žádnou zásadní otázku či problém v rozdílu struktur mezi těmito dvěma organizacemi. Poslední dotaz se týkal následujícího. Co se dá zlepšit, tak abych to schrnul? Myslím si, že rozhodnutí o Eurojustu musí opravdu realizovat všechny členské státy, rozhodnutí Eurojustu. A i komise navrh, eh, potvrdila, že navrhnou um, nařízení v kontextu článku 85, alespoň doufám. Já tady v tomto případě nehovořím za Eurojust, ale já osobně doufám, že se to bude týkat nejenom struktury a hodnocení parlamentu, ale i pravomocí Eurojustu. A pak ještě eh, poslední otázka. Ptal jste se mě, jak se na to dívám jakožto evropský občan nejenom jako představitel Eurojust. Já si myslím, že potřebujeme takovou evropskou prokuraturu, protože členské státy, ale pardon, členské státy mají pořád ještě velice rozdílné názory, ale myslím si, že evropští občané jsou poměrně přesvědčeni, že by to bylo potřebné. A mandát by asi nemusel být omezen jenom na finanční zájmy Evropské unie, ale v druhé fázi by to mohlo jít dále, zejména se zaměřením na boj proti organizovanému zločinu. Grazie, vice direttore Zeleny. Děkuji, pane náměstku řediteli. Děkuji také za to, jak jste zvládl odpovědět tak krátkém čase. Nepochybně budeme mít ještě další příležitosti k setkání a diskuzi. Děkuji tlumočníkům za to, že nám umožnili protáhnout schůzi. Budeme postupovat dále od 15 hodin, kdy eh, promluví pan Piero eh, Grasso, státní zástupce proti organizovanému zločinu.